kolegové, přeji vám všem dobrý den a navrhuji, abychom zahájili naše práce dnešního dopoledne. Eh, dostali jste mm, pořád jednání a navrhuji vám, abychom začali tradičním bodem, to znamená schválení pořadu jednání. Máte nějaké námitky? Není tomu tak. Děkuji vám mnohokrát. A potom tady mám několik sdělení předsednictví, než se pustíme do naší práce. Eh, sdělení tedy. Za prvé eh, z schůze 15. března, kdy se sešli koordinátoři, vyplývá jejich dohoda o následujících bodech. Eh, uskutečnění kulatého stolu týkající se potřeby mezinárodní spolupráce pro mm, oběti terorismu v rámci spolupráce výboru Libe a Drua byla schválena koordinátory a toto kolo se bude konat, tento kulatý stůl se bude konat 24. května v 15 hodin od 15 do 17. Eh, potom, co se týče mise výboru do Madridu, se bude konat od 9. do 11. května v tomto roce. Třetí informace, eh, mise výboru do Katánie s půldenním pobytem v Římě se bude konat od 6. do 8. června 2018. To mm, právě všechno rozhodli koordinátoři. A čtvrté sdělení. Pan komisař Oettinger bude pozván na jednu z příštích schůzí našeho výboru, aby s námi hovořil o stávajících zdrojích pro boj proti terorismu, protože to je jeden vlastně z mandátů našeho výboru. Toliko tedy mm, komunikace či sdělení předsedkyně. A nyní eh, bych ráda mezi námi přivítala pana Jean-Charles Brizára, který je předsedou Analytického centra terorismu ve Francii. Eh, my velice těšíme na to, že si ho vyslechneme. A protože on má nejenom eh, mimořádně velkou eh, reputaci a uznání v oblasti jeho analytických schopností, ale také, co se týče jeho kariéry, on se stal velice privilegovaným partnerem pro spolupráci s naším výborem. A skutečně on studoval na univerzitě právo jak ve Francii, tak ve Spojených státech, začal uh, pracovat e, na nejvyšší úrovni moci, kde spolupracoval s politiky ve Francii každopádně i ve Spojených státech. E, pracoval v kabinetu premiéra Eduarda Baladura, e, pracoval v Národním shromáždění jako spolupracovník parlamentní, zejména pro soudce Alana Marsoa, který byl šéfem protiteroristické sekce v Paříži. Mm, a poté se zaobírá, tedy zabývá se bezpečnostními složkami, ale také ekonomickým spravodajstvím. V roce 1999 se specializoval na dekryptáž fin a o odhalování finančních korunovaných organizací islámských ve spojením s podporou radikálního islamismu a e, toto zhrnul ve své zprávě, která byla aktualizována po 11. září 2001. Tato zpráva nalezla e, velikou odezvu ve sdělovacích prostředcích. Mm, vytvořil celou řadu mezinárodních eh, společností, kde se spolupracuje v oblasti ekonomické, čili hospodářského spravodajství, mezinárodního veřejného práva a tak dále. On eh, je velice žádaným odborníkem pro sdělovací prostředky, jak pro otázky terorismu, tak pro jeho financování. Co se týče teroristických aktivist Centrum pro analýzu terorismu, eh, jehož je předsedou dnes, zveřejnilo 23. ledna zprávu s názvem Terorismus v Evropské unii Dvojtečka bilance roku 2017. V této zprávě je tedy zmapována situace a mm, No, to je také velice významné pro práci našeho výboru. Já tedy navrhuji panu Brizárovi, aby nám představil tuto bilanci roku 2017 a potom otevřeme kolo otázek a odpovědí a já nepochybuji o tom, že tady bude řada otázek, eh, které se budou týkat jak financování, tak zcela jistě také širšího kontextu. Eh, pane Brizáre, jsme velice šťastní, že si vás můžeme vyslechnout. Máte mm, zhruba 20 minut na váš projev, budete-li s tím souhlasit. A poté jistě pan Brizár bude akceptovat ten náš tradiční proces ping-pong. <laughs> Eh, a jistě bude ochoten řečník odpovědět také na vaše otázky. Děkuji mnohokrát a máte slovo, pane předsedo. Paní předsedkyně, děkuji mnohokrát, dámy a pánové poslanci, děkuji mnohokrát za pozvání. E, začnu tím, e, že pohovořím o nových výzvách boje proti terorismu, mm, jednak zmapuji situaci nedávno a zároveň upozorním na nové hrozby. Pro to, že tak, i takové, jak e, vlastně hrozba vypadá dnes územní ústup islamského státu v Syrii a Iráku nevedl mechanicky ke snížení ohrožení. A pakliže eh, vojenská ofenziva jistě eh, ovlivnila určité operativní kapacity a také organiz, jejich organizování a snahu o působení u nás, rozhodně se tato hrozba nesnížila když se podíváme na tu bilanci z roku 2017, Evropa byla cílem 62 teroristických útoků eh, v, kont- v rámci syrsko-iráckého kontextu, z toho 15 bylo uskutečněno a 40 eh, atentátů bylo zmařeno. Polovina těchto atentátů bylo zacíleno na jedinou zemi Evropské unie, což je tedy Francie, eh, potom Spojené království a Německo. A potom v roce 2013 tedy eh, Francie zažila nejintenzivnější průnik terorismu, jakož i další země a tyto útoky mm, znamenaly 151 zraněných a 73 mrtvých, takže Evropa byla konfrontována každý šestý den nějakým teroristickým útokem v roce 2007. A z toho můžeme vyvodit následující poučení. Za prvé tedy hrozba ohrožení rozhodně neklesla. E, a co se týče snížení počtu, eh, kde se soustředí zóny al a islámského státu, neznamená, že by snížili své aktivity. 45 eh, atentátů 48% eh, bylo tedy mm, úspěšných a třetí Otázka, měli jsme tady potvrzení toho, že třetina zbraní, které byly využ- používány, obsahovaly exploziva a to poukazuje na efektivitu eh, manuálního používání těchto zbraní, zejména také používání internetu při výrobě těchto zbraní. A Potom tady máme také otázku národnosti v cílených zemích. 10% těch, kteří utočili v Evropě, procenta byli neznámí útočníci ze strany zpravodajských služeb. K tomu se ještě vrátím, až budu hovořit o nových eh, výzvách. A co se týče přímého spojení, eh, spojení mezi aktéry atentátu a teroristickými organizacemi vidíme 45 událostí bylo inspirováno bez tedy nějaké evidentní vazby, eh, kromě tedy virtuální mezi těmi individui, kteří spáchali terorismus a organizacemi. 15 bylo jaksi provedeno individui, kteří byli vedeni jejich příslušnými džihadistickými skupinami. A 8% byly vedené, řízené operace, hm, zejména pro používání těch explosivních eh, zbraní. To, co teď sledujeme a co nám ukazuje ta studie z roku 2017, je to asi urgentní, volání, říká pan řečník. Vidíme tady určité omezení, to, že dochází ke zmenšení kalifátu, neznamená to menší ohrožení terorismu z více důvodů, protože eh, ty dva hlavní aktéři ohrožení terorismem, jako je Al-Qaida a islámský stát, mm, eh, prostě měli také své předchůdce a například už v roce 2009 si musíme eh, uvědomit, že jsme si mysleli, že bylo kompletně vymazáno nebezpečí Al-Qaida. Podívejme se, co, k čemu dochází. Eh, dochází k vytváření tisíce a tisíce jakoby filiálek a poboček. Vidíme, že itánský islámský stát eh, eh, rozšiřuje takovou síť teroristických skupin a vlastně bychom mohli říci, že se jedná o určitou globalizaci islámského státu. A e, to, na to již směřovali e, vlastně e, průkopníci, například v roce 2016, když došlo k zmenšení Kalivatu v Syrii a Iráku, tak oni začali vytvářet další pobočky v Africe, v Jemenu, v Afganistánu a na jeho východě Asie a také eh, teď ještě vůbec nezmiňuji eh, to, co existuje dál, a to jsou takové ty spící buňky v rámci těch logistických sítí. Eh, je tedy také dokumentováno, že tady máme ty evropské jakoby zahraniční bojovníky, kteří se připojili k islámskému státu v Afghánistánu a v Libii, aniž by přešli přes Sýrii a Irák a například jeli do Afganistánu. Je tady ohromná kapacita externích akcí, ale to není nic nového. V roce 2016 v Afganistánu organizace Korasan byla propojena s takovým plánováním zmařeného atentátu v New Yorku a stejně tak jedna libijská pobočka se snažila spáchat atentát v Manchesteru 22. května minulého roku to znamená, že tady dochází ke zvětšení té role fungování jednotlivých poboček. A od roku 2009 se tedy zvětšuje tento počet poboček a zároveň se tím zvětšuje nebezpečí provádění atentátu. To už bylo například, se odráží v publikaci, která například se jmenovala Inspire. Už jsem upozornil na to přemístování a e, to je samozřejmě financováno z centra islámského státu a to, na to už upozornil příslušný výbor OSN, kde, e, který e, sleduje také transfery fondů a jejich, filiál, jejich filiálkám v Libii, v Afganistanu, v Ázii a na jeho východě. Eh, víme, že někteří bojovníci se nechtějí vracet, ale eh, působí eh, v těch územních jednotlivých útočištích v Sýrii a v Iráku, ale soustředí se také na jiné zóny konfliktu, zejména v Libii, v Afganistánu a máme tady také důkaz o tom, že džihadisté, kteří bojují, eh, nebo pardon, bojovali v Sýrii a Iráku, už se přemístili do Libie, Afganistánu a do jeho východní Asie. To znamená takový ten exo, taková ta hrozba exogenního terorismu existuje stále. E, máme tady určité fáze takového přechodu, dochází potom k, k rekonstituování operačních kapacit islámského státu e, a dochází tady k určitému roztříštění té hrozby. E, jak už jsem to nazval vlastně jako globalizace. K tomu došlo právě také díky působení centrální Al-Kaidy. Tady prostě existuje velká kapacita islámského státu a dalších džihadistických organizací, jak si eh, velice inspirovat a působit na své příznivce. A třeba, že dochází k určitému ústupu třeba eh, v jednotlivých územích, je třeba konstatovat, eh, že prostě nedošlo rozhodně ke snížení této hrozby není možné eh, jako vycházet z toho, že tím, že došlo k ústupu na určitých území, se jaksi vypařilo to nebezpečí. Skutečností je, eh, že eh, je třeba srovnávat situaci s rokem 2014, kde islámský stát nepůsobil jaksi přímo na západní země, ale oklikou. Máme tady, jak už jsem řekl, také inspirované útoky a nebo řízené. A neexistuje tady úplně jasný profil typů operací ke kterým dochází, eh, protože eh, tady není nějaká vysledovatelná logika té, které skupiny a její propojení s lokálními aktéry, protože je to řízeno více či méně virtuálně. Tento takzvaný endogenní terorismus mm, eh, není jaksi nový. To jsme znali již z minulosti a nebyl to jenom islámský stát a nezačalo to ani Al-Qaidou. Islámský stát byl jaksi znovu reprodukován e, ideologicky s tím rozdílem, že jeho zpráva je teď nasměrovaná na masy a tato síla mobilizace je skutečně ohromná. Můžeme říci, že islámský stát a jako pokračování al kaidy ale s jinými prostředky, s jinými ambicemi než pouze terorem. A stála existence ohrožení eh, zůstává díky mm, této ideologii a máme tady také propagandu, zvyšující se propagandu, která mobilizuje další příznivce a kteří také, a tady jsou například v tom virtuálním světě také návody, jak vyrábět explozivní výbušné zbraně. A dochází tady také k diversifikaci a také přizpůsobování se eh, v rámci eh, nového vývoje zejména na internetu. A jaké jsou výzvy této situace? Transformation, finalement. Hmm to je také transformace, to je hrozby její povahy. Pak je zde radikalizace, to je jasné nebezpečí, jasná výzva, to je centrální, neboť eh, eh, to eh, je něco, co budeme řešit celou řadu let. Momentálně máme v Evropě mezi 50 až 70 tisíci radikalizovaných osob. Z toho ve Francii 20 tisíc, tedy pouze ve Francii 20 tisíc. Ta čísla jsou důležitá, ale přesto ještě chci upozornit na jinou věc. 60% těch, kteří od roku 2013 zautočili ve Francii, zpravodajské služby vůbec neznali, nikdy nebyly žena objedená v žádných složkách zpravodajských služeb. Další číslo, asi 50% eh, lidí, které byly odsouzeni ve Francii z kvůli terorismu, to byli lidé, kteří měli naprosto čistý trestní rejstřík. Vůbec nikdo je neznal, nikdo o nich nevěděl. Pokud chceme mít eh, na derealizaci a tady pracovat v této prevenci. Tady je zásadní úloha spravodajských služeb. Ovšem, vnitřní hrozba stále sílí a potom se musí zmobilizovat všichni aktéři, což začíná těmi lokálními aktéry, který v první řadě e, jsou vlastně e, konfrontováni s radikalizací a terorismem. V Evropě ve Francii jsme měli od roku 86 model, který se zakládá na centralizaci specializace řadu let, centralizace specializace preventivního a represivního řetězce s ohledem na fenomény terorismu, skupinového terorismu a také státního terorismu. Samozřejmě, že tento systém vlastně u konce s dechem ne, nefunguje. Máme tady velkou masovou hrozbu a tento centralizovaný způsob organizace má své limity, neboť to hrozba je roztřištěná, je nepředvídatelná, je rozptýlená, je více obtížné pro spravodajské způsoby identifikovat. Jaká je role lokálních aktérů? zejména eh, starostů, ta je zásadní, jsou v té první linii eh, proto, aby mohli nějakým způsobem zjišťovat, že některé eh, osoby jsou zradikalizovány, mají určité možnosti, jak to zjistit, například spolky, veřejný život a tak dále. Dále musí provádět prevenci, senzibilizaci a také vzdělávání a proto by měl být přirozeným spoluhráčem pro spravodajské služby státu dále návraty. Pan Julian King, evropský komisař, hovořil také o zabezpečení, zabezpečení důležité, zabezpečení měst. Další věc, o kterých, o kterých jsem chtěl hovořit, to jsou ty návraty. Tady se tím eh, pojí mnoho různých fantas, eh, jaksi obav, eh, představ, ne vždy pravdivých, jaká je současná situace. Zatím tady nemáme masivně návraty z bojišť. V roce 2017 Francie zažila 14 návratů, zejména ženy a děti, a také v Belgii došlo k deseti návratům a v Německu rovněž. Většina těch džihadistů totiž zemře přímo v bojových, bojových oblastech a ti, kteří přežijí, ti se spíš tahují do takových těch ostrovků útočištích, které jsou například v sousedí, v sousedství Sýrie a Iráku. Tuto tendenci můžeme skutečně pozorovat dále. A k tomu již dochází. Tito lidé jsou často, ty bojovníci jsou v Iráku například vládními silami zadrženi či ozbrojenými e, silami v Sýrii a jsou potom souzeni místními e, soudy, což sousobí eh, i s mezinárodním právem, ale je třeba si uvědomit, že mezinárodní právo vůbec neexistuje žádná povinnost pro státy, aby si sami soudili své vlastní občany eh, kvůli skutkům, které provedly v zahraničí. A stejně tak džihadisté tedy nemají vůbec žádné právo na to, aby byli souzeni ve své zemi původu. Ženevské umluvy jasně říkají, že Eh, ozbrojené skupiny mohou soudit ty, kteří se zabojili do bojů, až to již byli vojáci či civilisté. Takže to je poněkud paradoxní situace. Tady vlastně džihadisté mají pocit, že by je měli soudit v zemi jejich původu, ale toto <laughs> právo na návrat do země původu prostě neexistuje od čeho, proč to chtějí džihadisté? Protože mají pocit, že ty národní vlastní soudy k ním budou schovývavější. Pokud ovšem eh, k návratu bude dokázat, je to vlastně spíše externí než vnitřní nebezpečí. Vzpomeňme si na to, k čemu došlo v případě al qaidi Ta se změnila z původně velice eh, regionální organizace na celou světovou teroristickou síť, právě v důsledku návratů. Tady je důležité, abychom měli lepší spolupráci eh, s spravodajskými službami, lepší výměnu informací eh, také samozřejmě s třetími zeměmi. Problematika návratu se týká těch, kteří se již vrátili, o nich se hovoří málo. Například ve Francii eh, se od roku 2012 vrátilo 258 osob, 70% z nich se ještě začenou, probíhá jejich proces, nebo již byli odsouzeni. 64% těchto lidí které eh, byly odsouzeny do roku 2014, v roce 2020 již eh, budou mít trest za sebou, budou propuštěni. Z eh, těch 91 navrátilců, které jsou momentálně souzení, můžeme čekávat, že budou souzeni k průměru na 7 let odnětní svobody, což bude vlastně prakticky asi 4,8 48 eh, roku, neboť samozřejmě se mi tam započítává vazba, můžeme také počítat s tím, že někteřím bude odpuštěna část trestu, takže po roce 2020 musíme počítat s tím, že tyto všichni lidé budou propuštěni, což je další hrozba pro naše území. Je to hrozba, kterou musíme mít vždy na mysli a musíme si být že ti lidé, kteří se nám navrátí dnes, budou budoucí veteráni a e, pozítří či zítra můžou přesvědčovat ostatní, kteří ještě váhají a snažit se je indoktrinovat. To je třeba si jasně uvědomit Například eh, je tedy důležité potom eh, spolupracovat eh, se spravodajskými službami, například Turecka. Takže naše spravodajské služby mají skutečně velké výzvy před sebou. Dále návraty. Já tady bych chtěl upozornit na regionální aktuální kontext. Evropští džihadisté jsou cenným zbožím pro mnoho regionálních hráčů, ať už to jsou státy či ozbrojené skupiny. Momentálně máme informace o bod, že islámský stát již vyjednává o výměně vyměnění věznů s určitými sírskými eh, ozbrojenými frakcemi. A nejenom se Sýrií, ale se s těmi i sousedními státy v Sýrii a oni se takto tedy snaží vyměňovat a prodávat eh, své džihadisty, aby se mohli získat zpět do svých zemí eh, určité například opoziční politiky, kteří jsou uchyleni v Evropě. A dále sociální sítě, to je také důležitý aspekt a používání těchto sítí operačním způsobem. Teroristy to dělají, dělají to například v případě plánování, příprav teroristických útoků a také i ve fázi jejich provádění. Toto vše existuje, je to reálná hrozba, a proto musíme vždy mít na mysli, že teroristé skutečně používají velice dobře sociální sítě nebo také zakódované různé služby pro posílání zpráv náš KAT, naše centrum, eh, si zadalo studii, která se věnuje eh, tomuto používání sociálních sítí a také různých eh, aplikací pro posílání zpráv právě s účelem přípravy atentátů. Nám se podařilo například zmařit nyní v listopadu atentát a tady se nám podařilo pomocí telegramu této aplikace tedy detekovat, že se něco takového plánuje. Týkalo se to také například jednoho útoku Austrálie a eh, útoky v New Yorku a v New Jersey v roce 2016 byly připravovány podobným způsobem, například byl použit Facebook Messenger. Toto jsou tedy vše způsoby, které využívají teroristé. Je třeba se na to zaměřit i v budoucnosti a tady třeba mít politickou vůli, ale nejenom. Je třeba mít politickou vůli na evropské úrovni a velmi bedlivě se zaměřit na problematiku teroristických útoků. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát za tuto obšírnou prezentaci dnešní situace hrozeb, charakteristiky těchto hrozeb. Děkuji mnohokrát, bylo to skutečně vynikající, bylo to perfektní, děkuji vám mnohokrát. A nyní dám slovo svým kolegům tak, jak se přihlásili. Nejprve mm, dám žáma slovo. Děkuji. Já chci velice poděkovat za tuto prezentaci. Bylo to nesmírně zajímavé, když nasloucháme panu Brezárovi, protože si uvědomujeme, jak významné je to pro náš výbor. Každý z nás může mít třeba jiné vnímání nebo určité předsudky a tady se skutečně navracíme k faktům, k faktům podloženým na základě studií již dlouhodobých a to nám umožňuje propůjčit perspektivu naší práci. A musíme si uvědomit, že jak bych to měl říci, Velice často tady máme třeba takové různé rozptýlení eh, naší diskuse když se podíváme na atentáty ve Francii, tak tady vidíme, že určitý počet eh, individuů, kteří spáchali atentát, nebyli vůbec jaksi ve vizíru policie a proto je třeba, já to znovu zdůraznuju, vždy, vždy znovu, že třeba by tady spolupracovali eh, všechny složky Eh, policejní, protože někteří jsou pouze známí, někteří, jak si ti podezřelí, jsou známí pouze ve vnitrostátním měřítku a to všechno je třeba koordinovat. A Žaršal Brizant dnes nehovořil o jednom bodu, který je velice důležitý a to se týče financování. Eh, viděl jsem zajímavou reportáž eh, od pana Kalimašika, kterého velice dobře známe, která se věnuje právě těm hmatatelným prvkům v souvislosti s potíráním terorismu kde se zdůrazňuje právě tento endogenní charakter financování terorismu. To není tedy financování někde z vnějšku, eh, které by přispívaly k eh, rozpočtu islámskému, islamského státu, ale islámský stát vyvinul celý tento endogenní systém eh, Mm, a já jsem se chtěl pana Brizára zeptat, eh, promiňte mi to vyjádření, říká pan řečník. My jsme se všechno, my jsme se pokoušeli dělat všechno proti terorismu a teď je třeba, abychom se skutečně pustili do řešení problému toho financování. Mm, protože financování teroristických organizací má mechanismy, které jsou těžko vystopovatelné eh, legálními prostředky a konkrétními nástroji v rámci mezinárodní spolupráce. Eh, to znamená, eh, že prostě tady jaksi se vráme na věci, které nejsme schopni tak zcela vyřešit. A teď jedna věc. Eh, kdybych tedy měl, kromě těch statistik, které vyplývají ze statistiky, které byly publikovány, udržet, to znamená, že musíme pochopit, že Tito lidé jsou všichni ovládáni ideologií, fascinování a oddávají se do služeb teror, islámského státu ale není to kvantifikovatelné eh, a jaksi hm, zaměřené či charakterizovatelné pouze jedním jediným fenoménem. A já se chci zeptat, zda ta ideologická matrixe, která je tak mocná, protože o tom se stále hovoří, hovoříme i třeba o tom ústupu z určitých území eh, nesnižování hrozby přitom. A to závisí na kapacitě mobilizace kapacitě propagandy, ale také na základě té logistiky, kterou islámský stát vyvinul. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A teď um, to bude celá baterie otázek. No, takže odpověď. Samozřejmě eh, eh, máme tady jenom určité nástroje pro naše služby a rád bych připomněl, že tady máme zcela jasná podložená čísla eh, a máme mnoho osob, které bohužel nejsou jaksi ve vizíru příslušných policejních služeb a je třeba přikročit k větší mm, eh, spolupráci, prostě, jak bych to řekl, k mobilizaci mm, jednotlivých eh, složek i společnosti a nejenom zpravodajských služeb jedné společnosti. Co se týče financování, ano, skutečně tato reportáž, která byla publikovaná v New York Times, ukazuje na to, že již řadu let víme, že islamský stát se odlišuje ve finančním řízení od Al-Kaidy, zejména na základě skutečnosti, že nejenom kontroluje území, že Al-Qaida byla možná tolerována na určitých územích, například v Sudánu, ale někdy neměla jaksi kontrol nad určitým území. A to znamená, ne, má, používá zejména prostředky z bohatství toho, kterého území, ať už to jsou, ne, ať už to je nerostné bohatství nebo zemědělství, ale především také lidské a ekonomické aktivity, a kterých využívá islamský stát. Al-Qaida dostávala financování zejména z, jaksi z vnějšku z různých nevládních organizací, byly tady toky eh, bankovní, ale eh, tady eh, prostě u islamského státu máme co dočinění se samosvébytnou finanční organizací, která nezávisí na financování vnějšku. A to je důvod, proč se nenašlo řešení, jak efektivně bojovat proti tomu financování. Výbor, sankční výbor OSN zmrazil 2 miliony dolarů fondů islámského státu. To tedy ukazuje na to, že to rozhodně jaksi neznam, nebyl efektivní boj eh, proti této organizaci v rámci, protože on, ta, islamský stát má naprosto nový ekonomický model eh, který, jak se a naše finanční možnosti a nástroje eh, nestačí. Eh, když se podíváme, jak islámský stát využívá ke svému financování také různé hospodářské aktivity a obyvatelstvo místní. Otázka efektivity boje proti terorismu eh, neznamená, že ho můžeme vyřešit pouze nějakými finančními nástroji. Je třeba abychom si uvědomili, že tady byli džihadisté, kteří nebyli eh, jaksi zaregistrováni příslušnými službami a eh, dochází tady k různému vývoji modelů eh, vytváření těchto malých skupin, které předchází tedy spáchání atentátu my musíme vystupovat tyto modely, abychom mohli preventivně působit. Eh, tyto nástroje už byly částečně jasně používání. Neznamená to tedy, že jsme se soustředili pouze na kontrolu finančních toků. Ani ideologická matrice, matrice, ano, toto zde je Samozřejmě to souvisí si s silou hrozby z různých důvodů, zejména také proto, protože v džihadistice ložice, logice je třeba pochopit jednu věc. Ty skupiny, kterým dochází, ještě posilují takovouto organizaci i její legitimitu. To znamená, že akce teroristických skupin legitimizují vlastně tu organizaci i v očích jejich sympatizantů. Takže tady třeba vždy mít na mysli tu operační schopnost té skupiny, ale také nezapímat na sympatizanty této organizace a ty, ty při, kteří tedy by rádi se k ní přidali. Je to tedy džihadistický model organizace, který Eh, přímo na území v Sýrii sice má problémy, ale existuje čím dál tím víc eh, osob, kteří vůbec se neodcházejí do Syrie či do Iráku, ale e, jdou přímo k pobočkám této organizace do jiných zemí, do Líbě, do Afganistánu, jak jsem již zmiňovala. Takže vůbec neprojdou územím e, Syrie či Iráku. A přesto se takto přidávají k džihadistickým skupinám. Děkuji za velice přesné informace na různé otázky. A nyní dám slovo Aně Gomez, která je koordinátorkou za skupinu SAD. Děkuji, pane Brizáre. Hovořili jste o radikalizaci, která momentálně, že těch lidí asi 50 až 70 tisíc, že je to ten odhad, dále, že je tady to roztříšťování a globalizace té hrozby. Eh, mimo to úsilí, o kterém jste, o kterém jste již hovořili, se tady snažíte mobilizovat lokální aktéry, co je třeba udělat pro to, aby jsme zmobilizovali ti nemuslimové na naší straně, protože bez toho to nejde. A co uděláte pro to, abyste je nenech, nenechali vlastně eh, jak si na pospas tomu pro, vahábickému proselitismu, tomu eh, propagaci takovéto ideologie a separistickým sílám a dále návraté a eh, ti, kteří jsou ve vězení, a co se stane, až budou propuštěni. Já jsem hovořila o tom, že tady existují asi stovky takovýchto vězněných Evropanů mimo naše území. A co uděláme? Necháme Turky, aby je zmasakrovali? Nikdy nepůjdou postaveni před řádný soud? A tady ani nehovořím o Kurdech. Tady hovořím pouze o těch Evropanech, kteří jsou tedy vězněni eh, v Sýrii a v ostatních zemích. A co se s nimi stane? Dále bych vás poprosila, abyste poněkud rozvedl to, jak odhadujete hrozbu, která, která uh, pochází z Líbie, z veškerého toho zmatku a chaosu, do kterého upadla toto země. A dnes budeme mít ještě možná hovořit s panem komisarem Moskovici. On říká, že tady to jsou miliardy, 10 miliard peněz a 50 miliard, které pochází z podvodech na DPH. A tyto peníze se již dlouhou dobu používají e, pro financování teroristických organizací. Nejenom, ale souvisí to se zločinnými sítěmi, které mají jasné napojení na teroristické skupiny a tím mám na mysli i Al-Qaidu, a vládám je to jedno. Vlády o tom ani nehovoří. Vůbec nehovoří o tom, že by bylo třeba v této oblasti zavést zásadní reformy. A proto se vás sám, co uděláte proto? Vždyť ti teroristé se financují prostřednictvím našeho vlastního systému. Předsedkyně děkuji Aně Gomeš. To nebylo, to bylo hodně technických i politických otázek eh, z její strany, takže prosím. Děkuji, děkuji, velice dobře znám ten způsob financování, nebo i mikrofinancování, my jsme hovořili částečně o makrofinancování, zde samozřejmě i mikrofinancování. A pozorujeme jednu věc. I zde, já jsem začátku hovořil o makrofinancování a jak bych to řekl, o tom, že ten současný model sankčních režimů je naprosto nepřizpůsobený realitě makrofinancování. A také musíme hovořit o mikrofinancování. Dnes zavádíme například něco, co má snížit dopad jistého počtu nástrojů, které používají teroristé. Například šla, nám šlo o to, je třeba tedy šlo o to kódování, zakódování určitých nejenom e, informací, ale i prostředků, těch toků. Ale co udělali teroristé v Paříži, v Bruselu? Používali zcela legální prostředky financování i komunikace, ale které byly anonymní. A tato anonymita, ta možnost té anonymizace, používání plateb, převodu prostředků, jak si e, to um, e, našemu problému neprospívá teroristé tedy používají takovéto věci, aby se financovaly. A to, to vlastně využívají těch našich slabin, nebo těch, kde my selháváme. Například ty předplacené karty. Masivně se používají, masivně byly využity teroristy. Systematicky je využívají, těchto předplacených karet. A nic neděláme. Nic jsme neudělali, Možná se trochu snížil strop pro ty platby, ale neřešíme ten zásadní problém, a totiž, že takovéto karty existuje takovéto anonymní předplacené karty. Každý z vás si může takovou tu kartu koupit a pak ji použít proto, abyste si použili například eh, výbušniny nebo nějaký um, materiál, eh, o, o, který se týká vojenského účetí nějakých zbraní. To je naprosto možné v současné době. Tedy snažíme se postupně přizpůsobit naše represi této realitě, ale s řešeními přicházíme vždy pozdě. Vždy jsme jaksi za okrok či dva za teroristy. Líbie. Asi bohužel nebudu muset přesně zodpovědět vaši otázku, ale vidím, že v Líbii vidíme skutečně, že tam odchází Evropané, aby se zapojili do činnosti islámského státu právě na libyňském území. Ta situace je méně chaotická než před několika lety, ale bohužel sledujeme, že ta situace v Líbii a Tunisku také se nám postupně zhoršuje, ono se to rozšiřuje po tom území a je také pravda, že jisté vlády subsaharské oblasti jsou velice znepokojeni tím, že se jim tam navrácí džihadisté. Mají tedy velké obavy z budoucnosti a také nemají um, jaksi nějaké nástroje, které budou přizpůsobeny této nové realitě. Jsou, mají pocit, že jsou velice slabí, že jejich vojenské prostředky jsou velice omezené. Francie a další země myslím si, budou hrát velice důležitou roli, zejména z dlouhodobého v těchto zemích, aby zajistili bezpečnost a zejména, aby zajistili a garantovali to, že stát bude schopen se bránit například proti obchodování se zbraněmi, to se týká Libie a dalšími zemi. Je třeba, aby tyto praktiky byly vymíceny. Co se týče těch eh, evropských vězňů. Ano, to jsou stovky osob, eh, evropští džihadisté, kteří jsou například zadržováni kurdy Kurdové v Syrii jsou ozbrojenou skupinou, já jsem o tom hovořil. V mezinárodním právu neexistuje žádná povinnost země úvodu, aby si soudili své vlastní státní příslušníky. Například Francie říká, že prostě územní příslušnost je zásadní, je primární. V tomto případě Eh, Francie také musí akceptovat, že ostatní budou požadovat podobnou věc, že pokud se tedy někdo dopustil eh, trestného činu na jejich území, že si je také budou chtít sami soudit. Tady těžko můžeme v tomto duchu vyjednávat s Kurdy. Džihadisté jsou momentálně předmětem i jakési výměny eh, věznů. K tomu rovněž již dochází. A mezinárodní právo, ale chci upořit na jednu věc. Priorita Kurdů toto není. Priorita Kurdů není soudit věsně, Jejich prioritou stále ještě je boj. Týká se to jak Kurdů, tak dalších ozbrojených frakcí v Sýrii. Samozřejmě my, pokud budeme toho e, názoru, že jejich soudní systém poskytuje alespoň minimální záruky na spravedlivý soud, tak e, musíme Kurdy nechat tyto osoby soudit. Toto je fenomén, který překračuje veškeré vrstvy sociální. Máme tady muslimy, muslimskou komunitu, ale další komunitu, která je rovněž zasažena tímto fenoménem. A je pravda, že jsme očekávali od těchto komunit, vy jste o tom hovořila. Co od nich vlastně očekáváme? Co od nich chceme? této debatě, zejména o ideologii, tady směšujeme mnoho pojmů. Velmi se často. Často tady směšujeme, říkáme, že všichni salavisté jsou džihadisté. A přitom neznáme historii Koránu, džihádu, ve smyslu Kohánu, a těch neznáme vůbec ideologické boje, které mohou existovat mezi jednotlivými skupinami, zejména v Alžírsku, ale i v dalších územích. Takže my bychom mohli si říct, ano, jednoduše to vyřešíme, jenomže ta záležitost je mnohem komplikovanější, než si dokážeme představit. Proto si myslím, že třeba, abychom tady nedělali nějaké předčasné analýzy eh, témat, které jsou tak nesmírně komplexní. To jsou, toto jsou lidé, teroristé. Terorismus je způsob Operační způsob, způsob akce, který slouží strategickému cíli, nějaké ideologii. A samozřejmě dnes tady vnímáme ty obrysy toho terorismu, ale v prvním místě je to způsob jednání. A nemůžeme tady spochybňovat komunitu celou pouze proto, že někteří její příslušníci se například hlásí k terorismu. Děkuji vám za zodpovězení těchto čtyř otázek. To jsou otázky, které z části zůstávají otevřeny. A teď dostane slovo Žera Depre za Aldet. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nejprve bych se chtěla přidružit ke slovům díků mých kolegů, kteří děkovali panu mm, řečníkovi za vynikající přednášku. Já, pane Brizáre, se zajímám o to, co dělá Evropská unie jako taková. Já si myslím, že to je jeden z prvků, na který musíme dodat odpověď. Proto co na tom pracuje náš výbor, jaké doporučení vydat, aby se zlepšila situace v této této oblasti. Za prvé, co se týče hodnocení hrozby, existuje nějaké propojení kde odpovědní za bezpečnost v jedné každé evropské zemi se setkávají, aby společně vyhodnocovali takovou hrozbu, aby docházelo k modifikaci typu hrozeb, k objevování naléhavých situací. A hraje v tom Europol nějakou roli a mohl by Europol sehrávat důležitější roli? Co se týče o vy jste nám tady řekl poměrně obavy vzbuzující eh, čísla, že tady máme až 50 tisíc jaksi eh, příznivců v Evropě. Eh, všechny tyto osoby nebudou chtít bezpodmínečně přejít k nějaké akci, ale co se týče výměny informací mezi jednotlivými složkami, výměna informací, která by mohla vést tomu, že by tady mohlo dojít tedy k něčemu, tak asi to, to znamená soustředit se na ty osoby, o kterých se předpokládá, eh, že by mohly přejít k akci. Ale já se táži na základě příkladu. V mé země, v Belgii, se eh, starostovi nezděluje nezdělují informace eh, týkající se terorismu eh, v té které čtvrti, aby prostě nedošlo k úniku informací. Co lze tedy udělat pro výměnu eh, informací v rámci tedy určité lokality či čtvrtě i z praktického ohledu? A teď já jsem slyšel celou řadu odborníků, kteří říkají, že jeden z hlavních problémů, kterým budeme čelit, je to kódování. E, čili e, diskutuje se na evropské úrovni mezi odpovědnými spravodajskými složkami tato problematika. A Další otázka. Já jsem zaražen, že v Evropské unii neexistuje žádná harmonizace, co se týče vyhodnocování hrozeb v jednotlivých státech. My v Belgii máme tady ten stupně 1 až 3, ve Francii 1 až 4, některé státy mají 1 až 5. Nebylo by možné harmonizovat tento postup? aby jaksi hodnocení těch jednotlivých stupňů ohrožení bylo zharmonizováno. Protože zatímco Francie je třeba na úrovni 4, mm, tak aby se stalo také něco okamžitě také v Belgii podobného, aby tady došlo prostě k, podobným, eh, k podobné reakci. Děkuji mnohokrát předem za vaše odpovědi. Velice zajímavé body jste tady uvedl. To, co se týče hodnocení hrozeb, to je pro mě zcela zásadní, protože to je odpovídá na to první otázku, co může udělat Evropská unie. Já jsem zarážen, že eh, když se podíváme na soubor evropských států v Evropské unii, máme tady problém. Já se tážu, proč se ne ne, jak si nejedná, nepostupuje rychleji v Evropské eh, unii, protože se prostě tady to postupuje jednou výboru, druhému výboru. Mm, eh, je třeba prostě, podívejme se, jak dlouho trvalo, eh, trvalo mm, zveřejnění nařízení o PNR, o tedy osobních údajích. Eh, aby konečně tedy jsme měli jasný text. To trvalo dlouhou. A eh, je třeba, aby to pokračovalo rychleji, domnívám se, abychom mohli účinněji potírat tento fenomén. Eh, já se domnívám, že jednotlivé členské státy Evropské unie nemají všichni stejnou koncepci ohrození terorismu. Já jsem byl velice překvapen, nedávno jsem se účastnil jedné konference a byl tam bývalý minister zahraničí jedné ze zemí východní Evropy, kterou to nebudu jmenovat. A on řekl, jeho první slovo bylo, byla to konference o terorismu a on řekl, my se domníváme, že naše země není cílem terorismu, proto to pro nás není žádná uh, priorita v rámci našich obav. Já si myslím, že se mýlil, uh, protože Eh, eh, samozřejmě těmito zeměmi se také procházelo eh, a procházeli jimi ti, kteří potom páchali atentáty jinde. Já si myslím, že třeba uvědomit si, že ne všechny státy mají tedy stejnou koncepci intenzity teroristického ohrožení. A když se tedy jedná o hledání eh, rozhodnutí, no tak prostě je to velice těžké, protože každý zastává jiný postoj, co se týče spolupráce jednotlivých služeb, vyhodnocování, rizik, hrozeb. Samozřejmě, že spolupráce existuje a samozřejmě, že Europol by měl mít posílenou úlohu v této otázce, protože i dnes třeba, že došlo k úsilí eh, a také k prostředkům, které byly dány k dispozici této organizaci, konstatujeme, že třeba by Europol byl ještě více operativnější. Europol a Eurojust jsou dnes jaksi mm, prostředníky a měli by, usnadň, a měli by dostat daleko více operativní roli. Máme tady také politické otázky když chceme působit nějaké společně, musíme také mít stejné hodnocení, ať už tomu dochází na úrovni eh, koordinátorů boje proti terorismu, zástupců jednotlivých států. Je třeba, aby tady existovalo jaksi jednotné povědomí o rizicích. Ehm, co se týče územních celků, v určitých případech tady existuje eh, spolupráce v jednotlivých lokalitách, například ve Velké Británii i v Německu z části byly přijaty ehm, příslušné programy, ovšem eh, tyto programy se týkají jenom jedné koleje, jak si jedné oblasti, buď sociální nebo jiné ale i já si myslím, že je třeba mobilizovat eh, všechny složky lokální, ať už to jsou různé asociace, vzdělávací instituce či náboženské instituce, abychom došli k tomu, že prostě jednotliví aktéři z těchto jednotlivých skupin společně hovořili a eh, aby si vyměňovali informaci o oblasti, v níž působí, aby mohli také eventuálně vystopovat nějaká rizika, protože všichni tyto aktéři nesou svou odpovědnost, protože samozřejmě mohou zprostředkovat ty informace, ale zatím tady neexistuje nic systematického. Mm, když já tady nehovořím jenom o informaci, ale a také o prevenci eh, prostě v té dané lokalitě a někteří k tomu jsou ochotně, někteří ne. Jedná se také o odhalování o těch mm, eh, jednotlivých osob, které by mohly znamenat riziko. Ale důležité je také hledat společné odpovědi a jak postupovat nějak společně, a aby se buď odhalilo, aby se něco udělalo proti tomuto člověku, který mm, eventuálně je vystopován či odhal, ohodnocen jako nebezpečí. A co se týče kodování, to je samozřejmě to šifrování tím se zaobírá Evropská mm, unie, mm, hlavně tedy eh, těmi šiframi na internetu, ale možná, že příliš málo v tomto, tomnetu, eh, v tomto tématu. Jistě víte, že proto zejména koordinátoři Evropské unie hovoří o tom, že by bylo třeba věnovat pozornost, eh, já už jsem o tom hovořil, o tom, jakým způsobem využívají nástroje teroristé a používat stejné. A je třeba tady rozlišovat, když se hovoří jenom o propagandě, eh, eh, protože to je velice často vlastně ochrana proti této propagandě je eh, řízena vnitrostátními nařízeními a tady jsou určité možnosti, ale co se týče těch informací o tom, jak působí tyto organizace, které chtějí jak spáchat atentát, existence těch nástrojů je samozřejmě eh, možností, jak zabránit nějakému atentátu. Mm, protože tady je třeba, eh, abychom v internetu dostali našim odpovědnostem. Děkuji vám mnohokrát. Jeden kolega tady hovořil o 60 tisíc radikalizovaných eh, osob. Mm, eh, v, eh, to je velikost eh, belgické armády. A Předtím, než dám slovo Joffre Vardanovi, mohla bych vás požádat, abyste nám poskytl určitou analýzu této astro, tohoto astronomického čísla. Zda, a proč dochází k tomuto stupňování? Už se tady hovořilo o tomto novém atentátu před desítkou dnů. Hovořili se o tom, že tady byla nějaká osoba S, eh, která byla sice sledována. Vy jste také hovořil o radikalizaci, ke které dochází v určitých vězení a kde je třeba to sledovat. Ale co to znamená pro policii, která tedy sleduje určité individuum? A když tady máme tedy eh, 50 až 60 tisíc radikalizovaných osob. A využijem toho, že už tady mám mikrofon, se ještě zeptám na jednu věc. Basan Majaš je jeden starý terorista, kterému je 71 let, který je dostatečně tedy starý, ne příliš mladý, který prošel celou Evropou před několika týdny, úplně v klidu, mm, až byl začen, když dorazil do Turecka. Protože byl známý Možná, že se mohli jevit jako důchodce, ale já tak trochu provokuji touto otázkou. Jak je to tady možné? To tři malé otázky a teď dám slovo Joffreyovi. Uh, thank you very much, uh, Madam President. Děkuji vám, paní předsedající. Děkuji panu Brizervi za uh, jeho komentáře. Uh, chtěl bych říct jednu věc. Eh, k tomu společnému posouzení eh, hrozeb. Já myslím, že to eh, není problém pro národní vlády. Myslím, že máme mnoho mechanismů pro toto. Máme skupinu proti terorismu, máme Europol a další. A zatím nikdo se nevyjádřil v tom smyslu, že posuzování hrozeb činí nějaké potíže. Já si myslím, že ne. Já si myslím, že ten problém je eh, v podstatě jaksi problémem mezi eh, levou a pravou stranou spektra. Když se podíváme eh, na PNR, tak to taky není problém národních vlád. To je spíše problém rozmanitosti pohledů různých politických skupin. Čili tolik poznámka, ale mám ještě pár otázek. Hodně jste hovořil o navrátilcích z džihádu, tedy džihadisté, kteří se navrací v Evropě, do Evropy. A tady mm, jak si, si nevíme příliš rady, jak s nimi naložit. Pokud víme, tak eh, eh, nizozemci je zatýkají a všechny soudí. Eh, v Spojeném království máme problém s tím, že jsou tady mezi nimi Eh, lidé podezření, podezřelí z vraždy, jako je šefy al sheikh a teď je těžko prostě se rozhodnout, co s nimi. Čili eh, mě by zajímalo, jestli by tady neměl vstoupit do hry nějaký zvláštní mezinárodní tribunál, který by to řešil. A pak je tady otázka, jestliže jsou pak odsouzeni, pak měly by být umístěny do nějakých eh, zvláštních, eh, zvláštních eh, řekněme, věznic. Máme o tom příklady odinut, ale je to problematické. A to jsou zásadní otázky a tady je třeba nad tím skutečně zapřemýšlet. A zajímalo by mě, jak to vidíte. Vy. Druhá otázka. Měli bychom eh, si dělat starosti se zbraněmi hromadného ničení a eh, potom otázka, eh, neměli bychom mít obavy, řekněme, z některých vlád, kde mohou nějakým způsobem podporovat tyto teroristické, teroristické činnosti. Eh, já vím, že tady máme v poslední době případy, jako že auto vjede do davu lidí, ale eh, je třeba říci, že vlastně ty implikace tady jsou poměrně malé, že ten terorismus umí fungovat na úplně jiné úrovni. Eh, Než musím odpovědět paní předsedkyně, ta, to je odhad, to číslo asi 50 až 60 tisíc, takže to jsou tedy ty osoby, které o kterých odhadujeme, že jsou skutečně zaradikalizovány. Každá země samozřejmě má svou vlastní definici radikalizace, takže je to poněkud obtížné mít přesné číslo. Nemáme homogenní definici, ale alespoň můžeme tedy říct, že každá země tedy má svůj vlastní odhad počtu radikalizovaných osob. To teda neznamená, že ty lidi jsou nutně e, sledováni službami nebo jsou nebezpečné. Ti, kteří jsou sledováni službami, to je asi 10 tisíc osob v celé Evropě. Tady o těch se skutečně předpokládá, že by mohly být nebezpeční. A nyní odpovím na vaši otázku, která se týká právě dosledování těchto osob těmi spravodajskými službami. No, to je velké téma, eh, tam se pod tím skrývá celá řada praktik. Co to znamená někoho jako sledovat? Tady, tady znamená, že pozor na to, Sledování ve většině případů z, je pojeno s velice omezenými aktivitami zpravodajských služeb, to je většinou sledování na dálku. Například se odposlachávají telefony nebo elektronické formy komunikace, pak se ty údaje získané schromáždí a zanalizují, protože samozřejmě nikdo nemá hm, prostředky na to, aby fyzicky sledoval veškerá individua, které jsou potenciálně riziková. Takže pozor na to, není, když někdo říká, že to je rizikové osoby jsou sledování, není to fyzické sledování. Většinou spíše se jedná o určité praktiky, zejména shromažďování údajů, které jsou k dispozici s spravodajským službám. <clears throat> A pokud například nějaký džihadista francouzského původu, který odešel do Sýrie, který například pak bydlel v Bruselu, v Belgii, A pak například eh, se zapojil do činnosti toho centra v Molenbeku, no tak tady je důležité, aby to orgány vysvětlili, k čemu tedy skutečně došlo. Za to individuum, kde zda ta osoba byla zadržena na národním území, či zda byla eh, předána tureckými eh, orgány, já, já nevím, jak to bylo. Nebo francouzskými orgány, já vám to nemohu říci. Já si myslím, že ano, ale Nevím. A pán eh, poslanec se mě ptal na PNR. Nebo jste to aspoň zmiňoval ve vašich poznámkách. PNR, to mají některé země, nebude tedy vyjmenovávat, ale některé země jsou proti tomu, abychom měli takovýto systém eh, zpracování osobních údajů. Je tady o politická opozice, to je taková logika, kterou chápu. Jistě, ale tato opozice to blokuje. A někdy jsou to země, které nejsou tak e, příliš předmětem zájmu teroristů, kterých se tyto otázky tak netýkají. A tyto země nutně nemají stejný postoj k PNR, nemají takovou tu vůli jako my, abychom v této věci pokročili. Jiné země prostě to oddalují. Oddalují například to, eh, aby se dali k dispozici národní údaje o džihadistech a dalších věcech. Ano, tribunál mezinárodní to byla velice dobrá myšlenka, to existuje již, mezinárodní trestní soud eh, existuje, má kompetence, například byl využit v případě situace v Sahelu, kdy džihadisté mohli být efektivně souzeni právě před tímto tribunálem, byli souzeni a odsouzeni za válečné zločiny, kterých se tam na místě e, dopustili, to bylo efektivní, a nemuseli tedy tyto lidé být posíláni k lokálním soudům, jak k tomu například dochází již v Iráku a v některých částích Sýrie. Ovšem, důvodu nedostatku politického konsenzu v této věci, který prostě není, stále ještě není, eh, nemáme tady konsenzus na Radě bezpečnosti OSN v této věci, takže Dobře víme, že tam ten koncensus téměř systematicky neexistuje, zejména v otázce konfliktu v Syrii terorismus a zbraně hromadného ničení. Ta otázka zde padla, no to je součást těch mýtů, které přetrvávají, odolávají času. Často cituji takový příklad. Došlo k tomu v minulosti, došlo ke kontaktu sporadickému mezi teroristickými organizacemi a společnostmi, které vyrábějí takovéto zbraně. Nikdy jsme neviděli operační plán teroristických grupin, takže mám pocit, že se do ničeho takového, do takového, do takového dobrodružství nezapojili, protože pro teroristickou skupinu by to dobrodružství bylo. Příklad, který pro mě je velmi výmluvný, to je způsob, jakým jak probíhal 11. Zá, 11, ten den 11. září. Původní plán vůbec nebyl ten, který pak byl uskutečněn. Takže tam vůbec nešlo o to zautočit na ta dvojčata. Původní plán se týkal toho, aby se dopravní letadlo zřídilo na jadernou elektrárnu. A Kaček Mohamed tehdy se setkal s Usámou Bin Lámenem, předložil mu ten nápad a Usába mu řekl, dobře, na papíře to právě výborně, ale v realitě tam tolik neznámých, tolik variabilních eh, aspektů, které neovládáme co uděláte to, Co, co se vlastně stane, když vy tedy zautočíte tím dopravním letadlem na tu elektrárnu? Co všechno sebou přinese? Koho všeho se to bude týkat? Velké části populace je to mnoho neznámých, které jsou v této rovnici. Vy musíte si něco lepšího, řekl Usáma, něco solidnějšího, něco, co bude lépe a lehčeji proveditelné. No a pak přišel ten nápad s těmi dvojčaty a tento plán již byl přijat. Tedy, co to znamená? Svým způsobem je to systematické. Oni se systematicky snažili zkoušet jisté věci, nápady, ať už v Afghánistánu. Mnozí z nich eh, dokonce vyučovali přímo bojovníky na místě, což bylo vždycky na úmu civilistů, ke škodě civilistů, neboť se to vyžádovalo jistou expertízu a tyto skupiny nemají, je příliš komplexní pro takovéto skupiny, které jsou svým způsobem náhodné. Teoretické skupiny operují náhodným způsobem. Vždy tam, kde se naskytne příležitost, nemají komplexní operační způsoby. Snaží se postupovat rychle, ale hlavně jednoduše a čím tím nejefektivnějším možným způsobem. To je jejich modus operandi a proto si nemyslím, že by teroristické skupiny se mohly jen tak eh, chopit eh, eh, zbraní masového ničení a být schopni s nimi zacházet. Děkuji. Nyní dávám slovo našim dvěma spolu zpravodajkám, nejdříve Monika Holmajer a potom Helga Stevens po nich, až tady vstoupí oni, budeme mít dva řečníky, pak seznam končí v 16.30, neboť musíme skončit. Majitel pak a zadom bude mít slovo a Kristina Winberger. Nyní tady dávám slovo Monice Holmajerové, jedné z našich dvou spoluspravodajek. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nejdříve děkuji mnohokrát vám, pane Brizáre, Děkuji vám eh, za eh, to, že tady skutečně eh, můžeme vést tyto rozhovory. Já ještě chvíli počkám, než si nasadíte sluchátka. Takže ještě jednou děkuji mnohokrát. K tomu poslednímu bodu bych se chtěla ještě vyjádřit. Já jako spoluspravodajka vnímám, že jsou tady k tomu výroky, které jsou velice různé. Jinak hovoří britská vláda, jinak francouzská, jinak německá, což samozřejmě situaci nezjednodušuje. Ale e, pokud se říká, pokud se týče tedy těch e, zbraní hromadného mínění, míničení nebo CBNR, Eh, jestli tedy eh, je možné nějakým způsobem preventivně zde působit, tak aby v podstatě ten nukleární nebo jiný eh, materiál se nedostal do nepovolaných rukou. Prostě, aby bylo možné všechny tyto mm, jaderné nebo biologické nebo chemické materiály dohledat. Takže systémy dohledatelnosti, systémy prevence, tady skutečně je třeba dbát, aby některé eh, materiály eh, nemohly překročit hranice, nebo aspoň nemohly nekontrolovaně překročit hranice. To je, myslím, v této oblasti velice důležitý aspekt. No a ten eh, já, já nechci tady strašit těmi zbraněmi hromadného mínění, ale tato mě skutečně zajímá. Druhá otázka to jsou ty národní centrální jednotky specializovaného druhu eh, eh, versus eh, tedy mezinárodní jednotky. A to se týká také nevládní organizací. Já se o tom chci zmínit, protože máme dlouhou debatu, kde většinou tady NGO nebo jsou ti dobří a policajti jsou ti špatní ale e, přitom bychom potřebovali, aby tady byla spolupráce a důvěra. Prostě sociální úřady a policie třeba, aby e, fungovaly v jakési spolupráci, to tež platí pro nevládní organizace. Tady e, myslím, že to je docela problematické a zajímalo mě, jak vy to vidíte. A druhá věc, ty národní centrály proti terorismu, které jsou vysoce specializované, eh, by vlastně měly daleko více eh, než dosud zapojovat je regionální policejní složky, antiteroristické a tak dále. Eh, třeba zejména ve Francii je zásadní to, aby ty regionální bezpečnostní sbory byly intenzivně i zapojovány do celé kampaně prostě jejich práce na místě eh, se často nedostane ani ke sluchu na té národní celostátní úrovni. Prostě to je považováno za příliš bezvýznamné. Čili tady by bylo chtělo zajistit, aby ty informace šly směrem nahoru až na úroveň státu. Eh, třeba takový eh, systém Siena je co do přístupnosti velice omezený, dokonce i protiteroristické jednotky. Prostě eh, mělo by být možné, aby skutečně eh, mohli si k tomu, eh, mohli k tomu přistupovat ty antiteroristické útvary, což dneska možná tak není. Eh, další věc je ta aktivizace eh, muslimů. Vy hovoříte o 50-60 tisících, možná se tady hovoří o 10 tisících, kteří jsou v EU opravdu nebezpeční. Mě by tady zajímalo, a tak to tady zaznělo, eh, jak vlastně vypadá celý ten, abych tak řekla, ekosystém. Nakolik se nám daří naše základní lidská práva, ano, my víme, že eh, oni znají také eh, právní stát, náboženská tolerance, eh, postavení mužů a žen. To jsou prostě ta základní práva. A jak se nám tady daří vzhledem k lidem, kteří k nám přicházejí, kteří u nás žijí, kteří jsou muslimy, jestli prostě přejímají tyto naše hodnoty, eh, jestli je to skutečně náš společný eh, hodnotový kánon, ať už jsme křesťané, muslimé nebo buddhisté, jestli opravdu tato základní práva jsou de facto tím eh, nejvyšším cílem veškerého našeho chování. A když se dívám na výsledky dotazových akcí, a máme tady z Belgie, z Francie, z Německa, pokud se týče třeba rovného eh, postavení mužů a žen, tak často tady padá odpověď ne. A kdo tady rozhoduje, co je správné? Eh, soudce nebo imám? Tak přes 90% eh, tvrdí, že nejvyšší autoritou je imám, ne nějaký soudce. A také domníváte se, že jsme schopni Eh, se dopracovat eh, k nějakému společnému hodnotovému základu, eh, protože ten terorismus vlastně také vzniká z toho, když lidé mají pochyby o hodnotách. Kdyby ty hodnoty byly jasné, pak by se o nich nepochybovalo. Takže jak se k tomu stavíte? To je tedy záplava otázek. Ano, ehm, odpovím na ně. Co se týče přístupu, aby teroristé měli přístup k chemickým, nukleárním zbraním. To, co mě zneklidňuje, je možný přístup pro prekurzory pro výrobu exploziv. Výbušnin tedy, promiňte, ukázalo se, že eh, eh, v nejrůznějších státech se to aplikuje že eh, prostě věci, které se dají koupit v nějaké eh, drogerii, mohou být prekurzorem pro výrobu výbušnin. Ale eh, když se podíváme na virtuální svět, na internet, ti si klidně kupují tyto komponenty na internetu, protože tady to není vůbec registrováno. A to je přesně ten bod, kde by Evropa mohla stav věcí zlepšit. Uvědomovat si tuto realitu, a to je často ta výtka, kterou děláme vůči legislativcům. Prostě sledovat tu logiku, eh, která se občas dá být tak trochu jaksi mimo realitu. Hovořili jsme také již o té místní úrovni. Je tady úplně nový fenomén. Protože to není problém policie, radikalizace. To není problém policie. Taková osoba, když existuje co nejmenší podezření, co se týče nějakého hmotného majetku nebo nějakého podezření, že by osoba se mohla do něčeho zaplesnout, tak se uvede justiční akce nějaká, ale je tady řada věcí, kde policie nezasahuje. Může tady být určité partnerství mezi tedy jednotlivými složkami eh, služeb, které by také mohli jaksi odhalovat ty prvky radikalizace, ale to není tedy jenom policie koordinování protiteroristických skupin. K tomu dochází krok po kroku. Například ve Francii máme systém, eh, který eh, směřuje k daleko větší koordinaci, k určitému sfúzování nejrůznějších elitních složek protiteroristických. Pravdou je, že je třeba také učinit určitý evropský plán, protože tady máme i přeshraniční elementy, že vždy tady máme často osoby, které překračují hranice. A poslední bod. Já jsem zapomněl upozornit na jeden marginální fenomén. Většina muslimů v naší zemi má se přizpůsobila našim demokratickým hodnotám. Je to tady určitý marginální problém. Máme tady osoby, které ehm, se chtějí pomstit, protože mají jiné názory náboženské a ideologické a to jde proti většině muslimů. Já si myslím, že nelze směšovat obě skupiny. Nejedná se o problematizování muslimů v demokratickém světě. Čelíme tady osobám v ideologickém kontextu, které se chtějí mstít a to je všechno. Tak je třeba přistupovat k tomuto problému. Samozřejmě musíme, jak bych to měl říci, musíme postupovat eh, v integrat, v integritě našich republikánských a demokratických hodnot. Děkuji mnohokrát. Helga Stevens je naší další spoluspravodajkou. Eh, hartelijk bedankt, voorzitter. Goedenamiddag aan iedereen en hartelijk bedankt voor jullie... Děkuji, eh, paní předsedkyně. Všem přeji dobré odpoledne. Eh, vítám vás tady, pane Vriso. Já Eh, vám mohu jenom vyslovit souhlas. V roce 2018 eh, určitě ještě nejsme hotoví s bojem eh, proti terorismu. Čelíme velice složitým výzvám a k ním určitě patří ochrana vnějších hranic Evropské unie. To vždycky bylo v naší politice ožehavé téma. Totiž jsou tady lidé, kteří eh, se dostali do Evropy eh, přes řecké ostrovy, někteří tedy přes Maďarsko a potom byli spoluaktéry eh, různých teroristických útoků, například v Paříži. Vzhledem k vašim znalostem by mě zajímalo, nakolik se tento aspekt eh, respektuje, jaké máte doporučení, kde vidíte mezery, kde máte nějaká doporučení, která bychom třeba mohli zapracovat v naší zprávě. Děkuji, nyní máte slovo, pane Brizáre. Děkuji, to byla velmi zajímavá otázka. Eh, náš eh, Centrum analýzy terorismu se zabývalo takovýmto informacemi, zejména informace o tom, jak teroristé z 13. listopadu se vůbec dostali do Evropy prostřednictvím tě balkánské cesty pro migranty. A máte pravdu, Srbsko, Makedonie, Maďarsko jsou součástí této cesty a samozřejmě také Rakousko a nakonec Německo. Je to důležitá otázka. Vy sama jste potrhal skutečnost, že Evropa pokročila v této věci, že změnila eh, šengenský kód. Eh, pro nás je důležitá ta praxe. Co tedy přesně dělají? A jejich vlastní praktiky se bohužel také vyvinuly, přizpůsobily se realitě mnohem systematičtějších kontrol během tě migrační cesty a přizpůsobily se, jak jsem říkal, změnili svůj modus operandi, to pozorujeme dnes. Je to relativně E, nedávná skutečnost, ale je to skutečnost některé osoby, tedy teroristické skupiny, v Turecku se dostanou ke sfalšovaným pasům a díky tímto falešným pasům potom mohou odcestovat a dostanou se na evropskou půdu, zejména prostřednictvím nebo skrz Bulharsko což je tedy nový fenomén, eh, ale jistou dobu eh, jsou falešné platy takto využívány teroristickými organizacemi, eh, které dokážou tedy takto zaslat své členy na naše území, kde potom je jejich úkolem zautočit. Nemohu tady příliš zacházet do detailů a dávat mám konkrétní případy, ale skutečně něco takového v poslední době pozorujeme. A Rád bych se vrátil ke způsobu, jak tady jste využili ty migrační cesty. Nebylo to až tak strategie, nebo respektive byla to, původně to nebyla nějaká globální strategie z jejich strany, ano, oni, nebo ti, oni hlavně hájili tu myšlenku toho státu, toho kalifátu na určitém území s určitým obyvatelstvem. A když začala migrační krize, tak oni naopak říkali, Syráčanům a Iráčanům neodcházejte. A k čemu naopak došlo? Došlo k tomu, že oni zcela změnili své operační schéma. Teroristé nejdříve se tedy snažili navracet do Evropy osoby, které nepobývaly příliš dlouho na jejich území. Oni je velice rychle vyškolili tyto osoby a to byly lidé, kteří měli evropské pasy byli vyškoleni takto teroristy a posílány zpět. Ale pak zjišťovali, že tyto lidé nebyli dostatečně vyškoleni, že to došlo k neúspěchům a potom právě vypukla ta migrační krize v roce 2015 a to byla ta příležitost, které oni se chopili. Balkánské země tehdy se rozhodly, že a to jdou své hranice, to bylo v červnu 2015 a lidé, kteří plánovali atentáty v Paříži a v Bruselu, takto po té migrační cestě došli do Evropy. Dokázali tedy projít kontrolami na hranicích a využili této příležitosti, která se naskytla a takto dokázali do Evropy propašovat eh, své osoby. Islámský stát ovšem původně neměla takovou tu záměrnou politickou strategii. Zcela naopak. Jejich poselství spíše bylo, nepodlehněte tomu pokušení, odejít do Evropy, zůstaňte u nás na území našeho kalifátu. Děkuji. Děkuji vám za toto upřesnění. Co se týče těch příkladů z roku 2015, které jste jmenoval, tak my doufáme, že eh, od té doby se situace zlepšila. A teď má slovo majte. Eh, je to vlastně před poslední řečnice a potom bude následovat ještě jedna. No, máme pár minut spoždění, nevím, jestli tady máte nějaký vlak do Francie, ale každopádně ty jezdí často, takže snad to bude v pořádku. Děkuji já budu hovořit španělsky. Ano, eh, vaše přednáška byla nesmírně zajímavá. Připojuji se ke eh, díkům mých kolegů. Hovořil jste o nejrůznějších formách financování a nejrůznějších typech atentátů. Naštěstí, já říkám naštěstí, nemají tak velkou kapacitu dosáhnout nějaké těžké zbraně, výbušniny, dostat se k ním. Spíše tady máme co dočení s takzvanými low-cost atentáty. Ale když hovoříme o financování, jak jste poukazovala, to jsou tady ještě určité mezery. Je velice těžké to vystopovat a v rámci stopování těch finančních, vystopování, odhalování těch finančních toků. Ale e, postup francouzské policie je velice významný i pro jiné státy, protože váš systém může velice pomoci nejenom vás, ale také nám. E, to, co jste říkal o těch o těch eh, sociálních systémech, o těch ideologiích, které se šíří, eh, kde je třeba odhalovat i ze strany jiných složek společnosti možnosti eh, eventuální radikalizace. Chci se zeptat, jak vy ve Francii Slyšela jsem, že jste objevili nějaký případ mikroextorze, mikro, kde tedy jsou tady společnosti, kde taková tak toxicita eh, vzbuzovala na to lik eh, prostě strach, že začaly působit v rámci malých eh, společností. A ráda bych se zeptala, zda jste lokalizo- lokalizovali mnoho případů v jednotlivých jaksi obcích, kde bylo těžké odlišit násilnou religiozitu a prostě inklinaci k násilným činům e, protože tady máme rozdíl mezi těmi, kteří jsou radikální ve svém náboženství a těmi, kteří jsou fanatiky. E, jaká je vaše zkušenost? No. Ano, pochopil jsem vaši otázku e, co se týče radikalizace a násilí, neexistuje tady nějaká precizní typologie pro jejich odlišování, každopádně nikoliv jednotná. V těch případech, kde nějaká osoba propadne terorismu a pochází z nějakého kriminálního prostředí, hm, těch je hodně, ale to není nové ale spíše došlo k určitému fenoménu, že například v nedávných atentátech tady došlo k logistické podpoře partnerů, kde prostě se jaksi, mm, kde si pomáhala organizovaná kriminalita. E, v případě případě mikrovydírání, co se týče tedy francouzského a belgického území, no tak to se sleduje. Ale mm, ono se to nevyskytne hned jako okamžitě, nebo neobjeví se to okamžitě co se týče toho mikrofinancování, to, co sledujeme, je, že není zapotřebí příliš mnoho fondů. Není potřeba hodně se organizovat eh, pro eh, zorganizování nějakého odjezdu či pro spáchání teroristického útoku. Ale no, ten fenomen, jaký velký fenomen vykořišťování jsem tedy v teroristickém kontextu neobjevil. Kristýna eh, jako poslední řečnice. Eh, tack, fru ordförande. Och eh, Děkuji. Budu eh, hovořit švédsky. Chtěla bych navázat na slova Helgi Steven. My jsme v letech 2015 a 16 zažili migrační proudy a víme, že v nich byli mísení mnozí teroristé. Eh, proto mám tuto otázku. Eh, tak, myslím, že jste řekl, že potřebujeme mít eh, tedy pohraniční kontroly, ale já si myslím, že to nebude možné, pokud se neupraví šengenský kodex. Čili eh, jak je to s rizikem dalšího přílivu, přílivu eh, migrantů? Eh, je tady reálné riziko? Případně budeme si moci udržet kontroly hranic? Eh, tady se hovoří o nových výzvách, já bych eh, spíše hovořila o nových hrozbách, protože přicházejí masy lidí, eh, Eh, žádají o azyl, i když vědí, že nemají šanci uspět, a pak smizí mimo legální sféru a prostě tady nějak přežívají. Například já vím o jednom člověku, eh, který eh, byl tedy zamítnut, nezamítnutá jeho žádost o azyl, přesunul se eh, do Švédska a tam se radikalizoval, čili skutečně tady tohleto riziko existuje. Takže co s tím? Ano. Eh, odpovím. Každá země má svou vlastní politiku, která se týká těchto osob. Eh, různé evropské země se tyto věci řeší svým vlastním způsobem. Týká se to jak žadatelů o azyl, toho, jak je kontrolují, jak je sledují službami. A některé země, vy to víte, vy jste to zmiňovali, eh, vy skutečně vidí, že některé osoby eh, jsou schopni teroristických kriminálních činů, ovšem každý stát má to je to věci svou vlastní politiku. Neexistuje společná politika v této oblasti. Vracím se k tomu, co jsem řekl. Teroristé skutečně využili té příležitosti, tohto selhání, které jsme měli, těch kontrol na hranicích. Tím mám na mysli ty otevřené hranice pro migranty v roce 2015. Bylo to dočasné otevření, ale přesto tímto způsobem zde došlo k tomu, že do Evropy přišli bojovníci, i když třeba již byli v radaru, předmětem sledování zpravodajských služeb. I takto se podařilo tyto lidi dostat do Evropy, protože měli falešné pasy syrské nebo irácké. To bylo prostě využití toho selhání našeho obraného systému, byť dočasného, ale teroristé toho využili, dokázali takto se propašovat na naše území a pak zautočit v Bruselu a v Paříži. Předsedkyně, děkuji mnohokrát panu Brizárovi za to, že byl ochoten přijít mezi nás a poskytnout nám velice přesné odpovědi na naše otázky. Pro nás jsou to velmi cené informace, které využijeme při vypracování naší zprávy. Děkuji vám mnohokrát za jasnost a koherenci vašich odpovědí. Ještě jednou mnohokrát děkuji jménem celého našeho výboru. Přeji vám čest šťastnou cestu zpět domů do Paříže. Děkuji vám. de changement. Ah, c'est bon. Mes chers collègues, euh, Drazí kolegové, eh, Dovolte, abych vás požádala, abyste se opět eh, posadila, protože, eh, posadil že teď přicházíme k další výměně názoru s panem Rafaelem Malaninem, který pracuje na Ministerstvu pro veřejné záležitosti týkající se justiční spolupráce v boji proti financování terorismu. Jak to víte, opatření, která Evropská unie realizovala v tomto tématu boje proti financování terorismu, eh, byla, tato opatření byla schválena v souladu s doporučeními eh, skupiny pro finanční akce a v souladu s rozhodnutím Rady bezpečnosti OSN. A, a eh, Pan Malaniny nám jistě něco řekne o kontrole, protože v těchto specifických doporučeních se vyzývají všechny členské státy, aby jak v justičním plánu eh, poskytovali si navzájem pomoc v rámci vyšetřování, eh, sledování trestních řízení, občanských i administrativních řízení, které se týkají terorismu. Ale co se týče komunitární úrovně, tady legislativa se týká praní špinavých peněz, nelegální pohyby mm, peněžní hotovosti a zmrazování či zabavování prostředků. Mm, eh, my tady máme třístraná jednání mezi komisí, parlamentem a radou. Mm, od 2. února 2016 se jedná o diskuse v oblasti prevence a identifikace eh, podle tedy hesla Follow the Money, sledujte peníze, Eh, protože je třeba vystopovat po dezřelé finanční toky, které umožní identifikaci aktérů a také teroristických sítí. A eh, jde také o usnadnění vzájemné spolupráce eh, i v oblasti porušování práv v rámci našich společných definicí a také ve zlepšení justiční spolupráce. Eh, vaše znalosti v oblasti analyzování kontroly finančních toků a financování terorismu je pro nás nesmírně důležité pro práci naší komice, eh, zejména Eh, našeho tedy specifického výboru. A souhlasíte-li s tím, navrhuji vám, abyste se chopil slova na 20 minut a abyste poté přijal tu metodu, kterou jsme praktikovali do tu, dosud, tedy to ping-pong, otázky, odpovědi. Ano, samozřejmě rád. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych vám navrhl, jestliže jsem to správně pochopil, mám slovo na 20 minut, tak se budu stačit, s, snažit být stručný, poskytnu vám určitou analýzu terénu, abych tak řekl to, co vyplývá z justičních jaksi podkladů, s nimiž jsem konfrontován již celá leta. A zahájím tou otázkou. Otázka je, jak vy to jak, jaká, jaké limity mají současná ustanovení existující. Mohl bych hovořit o evropské legislativě, ale myslím si, že eh, většina eh, těchto ustanovení jasná, ale zmíním se o nich. A druhý bod, navzdory určitým omezením, tak současné předpisy vám zprostředkuji na základě dvou příkladů. A pak budu hovořit nejenom o financování teroristické organizace jako takové, ale financování zahraničních bojovníků, E, které jsou ve, kteří jsou ve zkratce nazývání FTF a vidíme, že evropská spolupráce, justiční i policejní spolupráce e, tady eh, má velmi účinnou spolupráci. Máme tady různé členské státy a já se budu soustředit na spolupráci belgicko-francouzskou a poté bych vás rád upozornil na to, že financování terorismu je prostě složka, která jde napříč všemi oblastmi eh, a týká se i reaktivních záležitostí a nejenom pouhého financování terorismu. Jedná se tady o terorismus v obecném eh, smyslu slova eh, protože i to je důležité pro naši reflexy. Začnu tedy s otázkou, že bych rád připomněl, že boj proti financování terorismu byl posílen po atentátech 11. září 2011, kdy prezident Bush hovořil o finančním džihádu a velice rychle na to 28. září 2001 rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN pověřili členské státy, aby zahájil opatření pro boj proti financování terorismu Eh, aby se snažili eh, zamezit eh, tomuto financování a zmrazovat příslušný majetek. Toto usnesení z 28. září 2001 platí až do dneška. Když se podívám na tuto zásadu, No, tak přece jenom musím říci, že možná jsme se odrazili od trochu milného postulátu, protože jsme se domnívali, že teroristické organizace potřebují eh, podstatné finanční prostředky pro páchání teroristických akcí. A atentátu a že tedy využívají klasické bankovní kroje pro mobilizaci fondů. Ale nedávné atentáty ukázaly, že zejména akce takové ty mučednické eh, prostě eh, buď nestojí skoro nic, nebo vůbec nic. Hmm, to znamená, teroristické organizace ne, že by nepotřebovali peníze, tady už bych se dostal do kriminologie záležitosti, ale tady máme určité důkazy, e, že tady se poukazuje na asymetrii potřeb finančních propáchání atentátů a rozdílem ve škodách, které jsou způsobeny nejenom na obětech, ale ta, na komunitách těchto obětí. Když se podíváme například na atentát 11. září, eh, tak aktéři investovali asi mezi 200 tisíci a 500 tisíci dolary hm, zatímco škody ve spojen eh, v USA byly přes bilion dolarů. No, takže tady vidíme tu enormní asymetrie mezi investovanými fondy a mezi spáchanými škodami. Také bych rád řekl, že ta zásada, na základě nich teroristické organizace nemají potřebu finančních prostředků, to je také omezované. Oni mají tu potřebu, a není to pro financování atentátu, ale je to e, pro například odměňování a placení členů své organizace a také pro šíření propagandy ve službách tohoto teroristického hnutí. To Například v Belgii jsme získali informaci, kde například PKK, to znamená separatistická kurdská organizace, eh, používala 80 svých zdrojů pro šíření této propagandy. Hmm, takže tady vidíme, čemu se věnují, na co se vydávají prostředky teroristických organizací. Co se týče omezení normativních současných nařízení. Rád bych hovořil o článku z července 2017. Tento článek napsal Petr Neumann. Vy jste tady hovořili o té zásadě, o tom heslu Follow the Money. Tento článek se týká právě financování teroristických skupin v rámci toho Follow the Money. Sledovat ty peníze nestačí, říká Petr Neumann. On říká, že v roce 2015 jedna teroristická skupina eh, měla 2015 miliard dolarů, eh, zatímco eh, veškeré zmrazené prostředky organiza- teroristických organizací v celém světě eh, měly souhrnem dosáhly výšky 60 milionů dolarů v roce 2015. Takže tady vidíte tu ohromnou disproporci mezi finančními prostředky, které mají teroristické organizace k dispozici a mezi výsledkem těch akcí a opatření pro potírání terorismu v rámci zmrazování eh, eh, majetku či prostředků. A e, když se jedná o to, že se očekává jaksi zastavení financování terorismu pouze dohledem finančním, to si myslím, že není možné, protože teroristé nevyužívají klasické bankovní kruhy a myslím si, že někdy se to může stát dokonce i kontraproduktivním, eh, protože některé banky proto potom odmítají realizovat převody do zemí, které jsou charakterizovány jako rizikové země, ale mohu vám tady uvést eh, příklad Somálska, pro které to znamenalo velký eh, problém, když banky odmítly uskutečňovat tento transfer, protože 40% obyvatelstva v Somálsku závisí právě na převodech ze zahraničí. Co se týče zdrojů islámského státu a jeho financování, to není prostřednictvím finančního systému, eh, bankovního systému, jak se financují, ale prostřednictvím eh, jimi kontrolovaných území a zabavování majetku eh, místního obyvatelstva. A také na to opatření na základě kterých se islamský stát etabloval takřka jako stát, znamená, že mají také náklady. Náklady, co já vím, na vyučující, na vojáky, na justiční systém, na byrokracii, prostě na veškeré ty exekutivní prostředky, protože fungují jako kvázi stát. A mm, e, toto velice často uniká kontroly z pohledu justičních orgánů, ať už belgických nebo evropských. Já osobně nem, vůbec nemám přehled o tom, co se děje a co se stalo v oblasti financování islamského státu v Sýrii nebo v Iráku. Toto financování islamského státu prostřednictvím na, na syrsko-iránské oblasti, tady docházelo k daleko jiným kolejím, eh, než aby prostě došlo k finančním operacím. Tady docházelo eh, k mezina, eh, ke spolupráci na mezinárodní úrovni. Peter Neumann tady dokládá jeden příklad, protože on cituje, že americké bombardování v lednu 2016 zničilo skladí hlediště, kde islámský stát zadržoval miliony dolarů v hotovosti. No to je tedy opravdu spektakulární, ale podívejme se, když se vrátím k tomu, že v roce 2015 bylo zmrazeno pouze 60 milionů dolarů na celé planetě. Když se podíváme na atentáty, které byly spáchány v Evropě, asi se nedovíte nic nového, když vám řeknu, že rozpočet, který byl věnován na tyto atentáty, byl velice skromný, co se týče lednu 2015 Emily Oftedal eh, upozorňuje na to, eh, že eh, takový ten průměrný rozpočet pro skupiny páchající atentáty byl zhruba 10 tisíc dolarů. Tato studie ukazuje, že ty teroristické buňky se financují převážně z, per, z osobních vlastních zdrojů. To jsou tedy osobní zdroje, Eh, teroristických buněk. Zhruba jedna ze čtyř takovýchto buněk eh, dostala nějaké financování od té velké teroristické organizace. Co tedy znamená, že z perspektivy odhalování, eh, plánování atentátu je velice obtížné Současné, nebo pardon, nedávné atentáty v Evropě samozřejmě ukázaly, eh, že nejvyšší rozpočet pro atentát byl použit v Paříži eh, z 13. listopadu 2015, kde se odhaduje, že to stálo 82 tisíc eur spáchání tohoto atentátu. A Eh, to je daleko nižší než v jiných případech. Podívejme se na atentát v NIS 14. července 2016, kdy zemřelo 86 osob a eh, rozpočet pro spáchání tohoto atentátu mm, eh, v Berlíně 2016 došlo k podobné akci. Vzpomínte si, že to byl vánoční trh, eh, kdy tady prostě nějaký zloděj jenom ukradl nákladní vůz. No tak to znamená, že to tady ten atentát měl nulové náklady. Řekl bych, že například ten atentát na Šoro 6. srpna 2016, a který těžce zranil dva policisty, eh, by měl také nulové náklady, protože tady se pachatel použil nůž. A atentát z 20. června 2017, kdy došlo k, atem, k pokusu atentát, hmm, kdy naštěstí tedy bomba nevybuchla, tak vyšetřování ukázalo, že rozpočet pro eh, páchání, spáchání tohoto pokusu a atentát prostě stálo jenom několik set eur eh, toho, který chtěl atentát spáchat. Prostě jenom, aby si koupil několik plynových lahví a jeden kufr či zavazadlo a eh, kupoval si prostě jednotlivé komponenty a z nich eh, dal dohromady zbraň podle návodu na internetu. Takže tady vidíme, že eh, tady máme určitou omezenou možnost eh, potírání terorismu jenom na základě finančního dohledu v nějaké té preventivní oblasti. Já bych tedy neřekl, že to k ničemu není. A rád bych to uvedl na dvou případech v nichž opatření pro kontrolu finančních toků měly relativní úspěch. Týká se to eh, rozhodnutí odvolacího soudu v Bruselu z roku 2013. Skutek je jednoduchý. Na základě mezinárodní spolupráce francouzské orgány varovaly belgické orgány, že eh, dva Libanonci mm, projdou kontrolou na letišti v Zametemu a že bude zajímavé zkontrolovat jejich zavazadla. Tak eh, se to také stalo a v jejich zavazadlech se našla suma vyšší než 1 miliarda eur pardon, jeden, pardon, jeden milion eur a oni nebyli schopni vysvětlit, odkud tyto peníze pocházejí nebylo rozhodně možné vystopovat nějakou stopu či vazbu na teroristickou skupinu, ale legis, to znamená, že nebylo možné uplatnit nějaká, nějaká nařízení eh, v oblasti bojování proti terorismu, protože tady nebyl důkaz, že mají napojení na nějakou teroristickou skupinu, ale bylo možno eh, odsoudit eh, tyto osoby ke třem letům odnětí svobody a k zabavení jejich peněz na základě stávajících předpisů v oblasti praní špinavých peněz z roku 2005. Toto evropské nařízení tedy. A to bylo nesmírně důležité a Tady to také vlastně byla určitá úspěšná akce, protože já se domnívám, že tyto peníze asi byly určeny na teroristické eh, záležitosti. Ovšem eh, na odsouzení se použilo to nařízení eh, proti praní špinavých peněz. A tedy se podíváme na listopad 2012. Další příklad. Belgické orgány jsou informovány o tom, ty informují, pardon, justiční orgány o tom, že dvě osoby se zaobírají vybíráním peněz peněz pro kurdskou organizaci PKK, že vybrali zhruba 300 tisíc eur. V současné době probíhá řízení v této oblasti a nedám a bude se to záhy řešit na odvolacím soudu v Liež. E, e, tady se použil článek 140 trestního zákonníka v Belžii, protože tyto osoby e, jsou podezřelé jak z něčeho, čemu my říkáme la campania. To znamená vybírání určitého druhu daně, z členů, od členů kurdské diaspory a, a tyto peníze jdou tedy organizaci PKK eh, a tito lidé to dělají poměrně dobrovolně. Ale eh, Zatím ještě v Belgii není jasno, zda by PKK mělo být kvalifikována jako teroristická skupina. A kdyby měl tedy soud hodnotit, že PKK není teroristickou organizací, domnívám se, že tedy zase budou zahájeny diskuse, eh, protože se bude moci říct, že tyto osoby nepředstavovaly žádné ne, bezpečí a budou moci být odsouzeni pouze na základě toho nařízení o praní špinavých peněz. To je tedy takový ten příklad z té normativní legislativní oblasti, jak postupovat pro v boji proti financování terorismu. A teď bych chtěl něco říci k financování zahraničních bojovníků. Víme, a myslím, že už to tady zaznělo, že četní evropští občané odjeli do syrsko-irácké zóny, aby se připojili k teroristické organizaci Islamský stát. V Belgii se to týká zhruba 400 osob, e, které e, se vydali na to syrsko-iráckou hranici ale většinou tuto cestu financovali z vlastních zdrojů a velice často to bylo ze sociálních dávek. Eh, protože je třeba vědět, že tyto osoby, řada z nich byla například nezaměstnaná v okamžiku, eh, než tedy orgány vůbec zjistily belgické a sociální úřad, že to osoby to vůbec nejsou, tak jim vyplácely dále sociální dávky. Takže ta doba mezi tím, co oni pobírali ty peníze a doba, kdy byly dávky zastaveny, byla pře- poměrně dlouhá, čili tyto dávky byly používány na financování terorismu. A proto je třeba, aby co možná nejrychleji se zastavily platby sociálních dávek, které se vyplácely těmto osobám. Eh, v první době informace, kterou jsme mohli získat, islámský stát odměnil, platil bojovníky, kteří se připojili tedy k jejich organizaci, ale vojenské akce a také opatření v oblasti embarga pravděpodobně způsobily, že tak trochu vyschly finanční zdroje islámské organizace. To znamená, že tito bojovníci belgičtí se často nacházeli v Syrii bez jakýchkoliv prostředků a proto se obraceli na své rodiny či na své přátele kteří zůstali v Belgii, aby jim prostě zaslali fondy, ale právě většinou tyto fondy pocházely z těch sociálních dávek, které jim přicházely v Belgii na konto. Eh, podle našich Info, jakmile jsme byli informováni o tomto fenomenu, že se tedy posílají sociální dávky belgickým občanům, ale že tím jsou vlastně financováni zahraniční bojovníky, tak za, začaly být e, prostě zaváděny různé eh, nástroje a prostředky spolupráce mezi různými organizacemi umožňuje prostě zamezit financování těchto zahraničních bojovníků Eh, my tomu říkáme takzvaný Syrian wallet, syrská peněženka, to se týká tedy způsobu vybírání peněz. Víte, jak ty peníze dojdou eh, našim eh, zahraničním bojovníkům? ze strany jejich evropských rodin. Většino, ve většině případů používají Western Union pro transfer, pro převod prostředků, v Belgii prostě tyto prostředky jsou eh, zaslány eh, někomu, kdo ty peníze vybere. Většinou tento člověk se nachází v Turecku nebo v Libanonu a tento výběrčí potom ty peníze pošle dál eh, finálnímu příjemci a Belgic a ta osoba v Belgii skontaktuje zahraničního bojovníka či více verza, většinou prostřednictvím WhatsApp nebo jinými komunikačními prostředky, většinou po internetu a náš zahraniční bojovník eh, také eh, indikuje, v jakém okamžiku by ty peníze z Belgie měly poslány, komu by měly být eh, poslány a jakmile ty peníze dojdou do Turecka nebo Libanonu, tak pravděpodobně e, jsou nasměrováni do té syrsko-irácké zóny, do toho pásma e, a mm, e, potom tento převod je tedy uskutečně na islámský stát, to je třeba říci, si vybírá poplatek za převod těchto peněz, čili e, dá určité, Dáte jenom určitou částku toho, eh, tomu zahraničního bojovníku, ale zároveň si bere z toho provizi na financování islámského státu. A... Identifikovat tyto lidi, občany, které vybírají ty peníze, to jsou eh, je to relativně jednoduché, protože tito lidé prostě vybírají, přijímají mnoho peněz a není tam žádný důvod k tomu, je to během krátkého období a eh, Eh, je to tedy od různých osob. Je to jakýsi výběrčí tato osoba, která po několik měsíců dostává Eh, takové sumy více než 80 tisíc eur z různých zemí, z evropských zemích i dalších zemí a tyto peníze potom posílá dál do další země. Takže není, není nesnadné takovou tu osobu identifikovat. My jsme drželi seznam to výběrčí peněz a každý národní orgán potom mohl sám proskoumat, které své vlastní občany tam má na tomto seznamu, kteří lidé, kteří takto vybírají peníze a pak je posílají dále. Například v Belgii jsme takovéto osoby identifikovali, pak jsme je analyzovali, máme mnoho takovýchto výběrčí, vidíme, který kdo z Belgie vybírá ty peníze, kdo je posílá dále. Takže můžeme přesně zanalizovat, kdo komu posílal peníze, objevovat i další, takové to výběrčí a vidět, kdo komu přesně co přeposílal, eh, jakým belgickým občanům, o kterých jsme původně nevěděli. Co jsou odejníci, které provádí naše oddělení pro zpracování finančních informací, zkrátkou CTIF. Dále, toto oddělení eh, potom oznamuje eh, federální prokuratuře, kdo tedy posílal peníze Eh, a všichni, kteří takto posílají peníze si jen voletu, eh, všichni tyto lidé jsou nyní předmětem soudního vyšetřování. Bylo tedy zaháněno mnoho vyšetřování právě na základě eh, finančního spravodajství v rámci boje proti financování terorismu. Co se týče trestů, první rozsudek již padl bylo to v roce 2008 v Belgii, to bylo, jednalo se o matku a e, bojovníka, sestru bojovníka, jí mu poslali 10 tisíc eur tomuto bojovníkovi, proto, nebo tvrdili, že to je proto, aby si mohl, e, nebo my jsme se domluvili, že to bylo proto, aby si koupil zbraň, ta matka dostala 12 měsíců podmíněně a sestra bojovníka dostala 8 měsíců eh, odnětí svobody. V dalších evropských zemích došlo k dalším rozsudkům, například v Paříži 28.9.2017. Matka bojovníka byla eh, odsouzena na dva roky vězení a také eh, v Anglii, tam jsou přísnější. Tam například byla sama 290 liber, která byla poslána tou osobou synovci tato osoba byla potom odsouzena na eh, relativně dlouhou dobu odnětí svobody právě protože tedy poslala tuto sumu. Nebo v Nizozemsku suma 1000 eur, 12 měsíců odnětí svobody. Rozsudek jež také padl. V Evropě máme různé instrumenty následně eh, spolupráce, které byly zavedeny v reakci na tuto problematiku. Jistý úspěch zde je Europol také Eh, se zabíral eh, tedy organizací Western Union a vytvořil jakýsi seznam, vytvořil seznam výběrčích. Co se týče soudů, soudy hrají svoji roli, zabývají se touto problematikou, došlo k různým schůzím, kde dochází k mezinárodní spolupráci v rámci Evropské unie. Eh, zvažuje se určité rozdělení úkolů mezi evropskými eh, jednotlivými tedy národními institucemi a také samozřejmě to, jakým způsobem by každá země mě mohla sledovat své vlastní státní, státní příslušníky. Co se týče výměn informací mezi různými evropskými zeměmi? Toto již také existuje. Zorganizovali jsme to na základě našich schůzí v Eurojustu. Já jsem si udělal analýzy okolo, tomu, okolo které se týkají toho Syrian Wallet. A viděli jsme například, že lidé posílali peníze z Belgie, a tady jsme použili článek 7 Schengenské umluvy z roku 2000 a i hned jsme tyto skutky oznámili soudním orgánům, které byly příslušné pro tu osobu a tam jsme tedy přesně řekli, k čemu došlo. V rámci boji proti financování teroristických bojovníků tady si musím uvědomit, že různé nástroje soudní spolupráce mezi členskými státy jsou relativně úspěšné. Zdá se, že fungují. Další příklad spolupráce soudní v oblasti eh, financování terorismu, to je aféra Lafarge. Možná jste o tom i slyšeli. Tady se týká o tom, je to předmětem vyšetřování, možná stále to ještě podlehá vyšetřovacímu tajemství, ale v tisku se o tom již velmi hovořilo. Já tedy, co se týče Belgie, jsem eh, odpovědný eh, za tuto věc a vidím, že například francouzský tisk již tady odhaluje určité prvky tohoto vyšetřování, ať eh, se již jedná o vyšetřování Belgie či ve Francii. Je to tedy velice sledováno tiskem. A Lafarge, tato skupina, je to nadnárodní skupina, věnuje se cementářství a v Sýrii tato skupina provozovala cementárnu a tam investovala, myslím, asi 600 milionů eur do této továrny. Uvedli v provoz asi 2011, ale najednou pak v Syrii tedy vypukly ty boje. A nyní tato skupina Mafarš je podezírána, že financovala teroristické organizace přímo na místě, pouze proto, aby prostě platila například pro to, aby mohla vlastně i nadále udržet v chodu svou továrnu, tak tam podplácela ty teroristické skupiny, aby například měly přístup eh, k továrně po silnici, či byly chráněny před útoky. Eh, zatím francouzské soudní orgány eh, se o tom dozvěděli tím, že původní nebo bývalí zaměstnanci této továrny, zejména Syřeny, podali Syřané podali trestní oznámení. Tady je z toho jasně vidět, že soudní orgány jsou velice málo informovány o tom, co se vlastně odehrává v Sýrii a v Iráku, v těchto zónách, v těchto oblastech. A někdy jsou to spíš takové určité fámy, které obíhají, ale nic hmatatelného většinou k dispozici nemáme. Přesně nevíme, co se odehrává v oblasti Sýrie a Iráku. Eh, tato věc Lafarge byla záležitostí jak francouzských, tak belgických orgánů, eh, proto, proto spíše se to tedy týkalo francouzské strany, protože tam bylo sídlo eh, této skupiny, ale jeden z hlavních akcionářů to je holding GBI, což je belgický holding, velmi známý Belgii, a francouzské soudní orgány eh, přišly s, na, obrátil na belgické orgány s žádostí o prohlídku sídla tohoto holdingu. A tady vlastně od té doby ta věc začala být zajímavá i pro belgické orgány, neboť belgičtí akcionáři rozhodli o tom, že zachovají aktivitu továrny v Sýrii. Tam samozřejmě pracovali také belgičtí občané, a tady se zdá, že i belgičtí občané právě byli zapojeni do toho financování teroristických eh, organizací. V tomto konkrétním případě to byl islámský stát. Velmi rychle jsme rozhodli, že se obrátíme tedy na francouzské orgány žádosti o pomoc, že, budeme, že zavedeme společný vyšetřovací tým, což bylo velice prospěšné, neboť se navzájem doplňujeme v našem vyšetřování, poskytujeme si informace, poskytujeme si také důkazní materiály a to automatickým způsobem. Je to tedy velice prospěšné pro obě strany a je to dobrý příklad správné spolupráce mezi členskými státy. Momentálně, jakožto federální belgická prokuratura, dostáváme mnoho žádostí o evropské vyšetřování právě ve věcech terorismu či jeho financování a velice rychle tady postupujeme, velmi rychle tyto žádosti vykonáváme, je to naší prioritou a nejsou tam žádné větší obtíže, co se týče vykonání takovéto žádosti a soudní spolupráce na evropské úrovni. Velmi rychle ještě, co se týče těch eh, věcí, které se týkají terorismu v širším smyslu. Dívat se na financování má smysl. Když například někoho podeříváme, že odešel do té oblasti Sýrie a Iráku, tak musím u takovéto osoby vždy udělat finanční analýzu této osoby a nejenom jí, ale také jejího okolí, jejich blízkých osob. A tak to já zjistím, odkud ta osoba vlastně měla ty peníze, a pokud vidím, že takováto osoba si vybrala peníze na turecko-syrské hranici, no tak se mohu domnívat, že se poté odebrala do Sýrie. A také blízké okolí takovéto boj, bojovníka Eh, mi také napomůže, když vidím, že někdo odešel v roce 2015 do Syrie a v roce 2016 mu matka odeslala peníze, no tak se mohu domnívat, že v roce 2016 tady ještě žije. I to je důležitá informace pro nás, například v okamžiku, kdy se vrátí zpět na belgické území. A další typy vyšetřování, které se týká metodismu. Někdy se nám takto podaří odhalit sítě eh, padělatelů dokumentů, protože například vidíme, že ty peníze šly právě proto, že si někdo nakupoval falešný pas. Takže finanční vyšetřování je velice důležité a dokáže právě dohledat takovéto věci, například to napojení na prodejce falešných dokumentů. Musím tedy říci, že finanční vyšetřování je velice užitečný nástroj, ale není užitečný pro prevenci teroristických útoků. V tomto smyslu ne. Velice často totiž vůbec nemáte žádnou vazbu mezi teroristickou buňkou a financováním islámského státu či nějaké jiné e, teroristické organizace, ke které se tato buňka hlásí. E, takže e, je to jistě e, důležitá věc, finanční vyšetřování, ale je to omezené ve své působnosti. Jinak mohu říci, že e, spolupráce mezi soudními orgány funguje relativně dobře. A já mohu říct, že jsem s ní v podstatě relativně spokojen. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji mnohokrát za ty konkrétní příklady eh, a eh, zároveň také za vysvětlení, za, to, za rozsudky ze strany soudu. Děkuji taky, že jste, děkuji taky, že jste nám vysvětlil tyto příklady eh, justiční spolupráce. Vysvětloval jste velice mm, jasně i to financování zahraničních bojovníků a jejich fungování na základě těch výběrčích peněz, které potom posílají dál. A teď dám okamžitě slovo Aně Gomeš, která je koordinátorkou skupiny SAD. Drazí kolegové, moc vás prosím, abyste byli co nejstručnější v pokládání vašich otázek, aby pan Malanini mohl odpovědět. Takže každý dvě minuty. Pane Malanini, když hovoříte o takových organizacích, jako je Western Union, by existovala tady spolupráce pro odhalení těch bankovních kruhů a těch oblastí a osob, které do toho byly zapojeny. A co byste nám mohl říci k tomu propojení s kriminál, sítěmi organizovaného zločinu. Jejichž sítě jsou také zapojeny do tohoto financování zejména co se týče například pašování drog, zbraní a lidských bytostí. V Belgii, co se týče financování takzvaného prozelitismu, to znamená financování násilného extremismu, tady se domnívám, že Belgie schválila určitá opatření v této oblasti, co byste nám mohl říci, právě v této oblasti, jak s tím teď nakládají justiční orgány. Takže nejprve k vaší první otázce. to propojení mezi belgickými teroristy, abych tak řekla, organizovaným zločinem, podle mého neexistuje. E, vysvětlím to. Jedinou, jediné propojení, kterou vidíme, které vidí mezi teroristy, kteří se nacházejí v těch složkách, které studují a organizovaným zločinem, tak ty osoby to jsou většinou takový ty drobní delikventi, drobní zloději někdy eh, mají třeba, mm, jsou ozbrojeni nebo tak, ale to je eh, spíše relativní. Co se týče dokumentů sfalšovaných, tady už jsme konstatovali, že teroristé používají ty obvyklé cesty pro získávání pašovaných dokumentů, takže jdou k dodavateli, kterého znají, ale svazek mezi teroristy a organizovanou kriminalitou není tak zcela zjevný, ale je tady propojení mezi teroristy a jeho kontakty v tom kriminálním světě. To existuje delikventi, ty, kteří porušují takovéto obecné právo, mají spíše tendenci, když máme nějakého klienta identifikovaného jako teroristu, eh, jak si mm, eh, většinou jsou taky zapojeni do toho, že spolupracují s teroristickou skupinou. Co se týče teď té nábo, ženské otázky. Prozelitismus není tedy trestní záležitostí, čili to není eh, porušení práva. V Belgii dochází k relativně intenzivnímu dohledu eh, například mm, neziskových organizací, eh, které jsou podezírány z náboženského prozelitismu. A Eh, víme, že tady eh, dary jsou v této oblasti významné a tady jsou určité obavy, aby ty dary nešly potom teroristickým organizacím. Tady tedy dochází k významnému dohledu mezi administrativními orgány. Eh, to se týče zejména těch neziskových organizací, jejich kontroly ze strany administrativy. Někdy to mm, se tím zaobírá ministerstvo příslušné eh, odpovědné za veřejnou zprávu. Ale peníze, které se prostě předávají z ruky do ruky, uvnitř, mešity, mm, tak to, co se týče možnosti, jak si zasahovat ze strany justičních orgánů, no tak ta možnost zásahu je velice slabá. Je třeba jenom, abychom se informovali, co se o tom děje, ale co se tam děje, ale v podstatě pro nás to není, nejsou přístupné. A teď Western Union spolupracuje a vždycky, když prostě tady dochází k nějakým operacím, tak my samozřejmě tady kontrolu máme. Myslím si, tuším, nemýlím se, že je to americká společnost a, a takže tady to se využívá. Děkuji mnohokrát a teď dostane slovo Helga, Helga Stevens, která je jednou z našich spoluspravodajek. Hartelijk bedankt. Eh, beste collega's. Děkuji vám, eh, paní předsedkyně. Milé kolegyně, milí kolegové, já jsem eh, spolu s pravodajkou, čili skutečně jde o to, abychom měli skutečně účinná, účinná a e, efektivní opatření. E, nejdřív mám otázku. Myslíte, že existuje nějaké spojení mezi černým a terorismem? Existují nějaké proudy peněz, e, které nám zatím unikají? Jak bychom mohli e, například e, postupovat proti teroristické organizaci, která eh, prodává na černém trhu ukradené umělecké předměty a z toho potom eh, financuje terorismu, Nebo eh, kryptoměny. Jsou tady kryptoměny zanedbatelné nebo nejsou? Děkuji. No. Vazba mezi černým trhem No to propojení a s trhem se zbranými, to je velice komplikované pro nás. Já to neskrývám. Máme velmi málo informací, které by se týkaly obchodu s kulturními statky. Existuje to, to víme. A osobně já jsem například odpověděl na žádost Španělska, proto jsme dostali takovou tu žádost před několika lety a tam se jednalo o Eh, obchodování s eh, uměleckými díly a financování terorismu. A my jsme velice rychle odpověděli. Co se týče v Belgii, víme, že to existuje, ale já musím říct, že mám Mou zbraní je můj počítač a pokud ta informace prostě nepřijde až ke mně, tak já to nevím. Můžeme tady udělat nějaké odhady, můžeme se zeptat na svých služeb, ale eh, v Belgii jsme zatím ještě neměli takovýto případ, který by se týkal této problematiky. Ale na evropské rovně to eh, existuje, protože jsme takto reagovali na žádost našich španělských kolegů. Co se týče kryptoměn, to bude asi příští budoucí výzva. Eh, bude se to týkat financování terorismu, ale také organizovaného zločinu vůbec. A já vám přiznávám, že momentálně eh, vůbec nemám představu o tom, jak bychom měli k této velice komplexní tematice přistoupit. Je to velmi důležité, ale mm, nevím, co Evropská unie je ochotna učinit či neučinit pro to, abychom tady měli například eh, přístup k údajům elektronickým, které jsou v zahraničí. Pokud Ono to trochu přestupuje rámec tady ten naši, toto našeho dialogu, ovšem pokud eh, je tady nějaká věc, které bychom se měli věnovat v rámci boje proti terorismu obecně, tak je to přístup evropských soudních orgánů k údajům, eh, k digitálním údajům, které se nacházejí ve třetích zemích znamená na druhé straně oceánu, mám tím na mysli USA, neboť ti mají přístup. A co se týče jistých věcí, tak já velmi závisím na dobré vůli amerických orgánů. Um, někdy mám pocit, že to je spíš jako dáreček. Měl jsem například osobu, kterou jsem velmi podařila z násilných činů a z ničeho nic USA mě, a já jsem ani o to nežádala, mě zaslali veškeré údaje o facebookových e, účtech této osoby. Ale e, vyšetřovací soudce, který to například v Belgii vyšetřuje, ne vždy se dostane k takovýmto informacím a na evropské úrovni vlastně ani nemůže dostat. Je to velmi komplexní tématika ale jestli je tady skutečně něco, čemu je třeba se věnovat, a to tedy, čemu by se měly soudní orgány věnovat, tak je to právě tato problematika přístupu k eh, elektronickým digitálním údajům. Děkuji. Merci. Děkuji mnohokrát. Děkuji za váš realismus, za naprosto jasné, srozumitelné odpovědi na otázky našich kolegů pane Malaníny. Eh, poskytl jste nám eh, perspektivu v souvislosti s statistickými údaji a Jistě eh, si dělali poznámky naše eh, spoluspravodajky, eh, které už to kvitovaly s povděkem, protože to je zcela evidentně otázka, která je v jádru práce našeho výboru. Velice jste nám pomohl, odpověděl jste na celou řadu našich otázek a nejasností a Eh, možná, že jurisdikce občas tady komplikuje situaci. Nezbývá mi nic jiného, než vám teď velice srdečně poděkovat. Eh, byl jste natolik eh, komplexní, tolik a natolik detailní, že jsme byli ujištěni o určitých aspektech, že existují mechanismy dobré spolupráce a vy jste nám také tady nastínil ty priority členských států, co se týče boje proti terorismu i v rámci rychlé reakce. Eh, děkuji vám skutečně mnohokrát za vaši spolupráci a navrhuji vám, abychom zůstali v kontaktu. Budete-li s tím souhlasit? Děkuji vám. Drazí kolegové, dovolte, abych vás pozvala k třetímu kolu eh, dnešní odpolední práce našeho výboru. Eh, je mi velikým potěšením, že mezi námi mohu přivítat pana komisaře Moskovičo eh, pro výměnu názoru týkající se nejrůznějších legislativních návrhů v této oblasti a které jsou tématem našeho výboru, jak tedy bojovat proti terorismu. Tady budeme hovořit o velmi významné oblasti. Pan Balanin už na to upozornil. On hovořil o tom, že určitý počet um, případů v Evropě ukazuje, že tady fungují určité nástroje a Pan komisař Pěr Moskoviči bude hovořit o kontrole peněz v hotovosti uvnitř Evropské unie a také o dovozu kulturních statků, o využívání či zneužívání daňových úniků pro financování terorismu, což je jednou z největších výzev, eh, která patří do šetření našeho speciálního podvýboru. A proto pro nás, drahý Pěre, bude nesmírně významné, budete-li nás moci seznámit s tím, jak vypadá reforma i v systému DPA v Evropské unii a jakým způsobem tato reforma umožní, jak si zastavit tyto mm, podvodné praktiky eh, eh, vy jste sám upozornil na to, že zneužívání DPH je obrovské, protože to číslo je ohromné, více než 50 miliard euro se předpokládá uniká právě eh, z těchto daňových uniků či ze zneužívání DPH. A reforma, kterou navrhujete na komisi, to by mělo vstoupit, tento předpis v roce 2022. Vyzval jste členské státy i naší instituci, abychom byli velice ctižádostiví při jaksi posilování našeho vnitřního trhu. Pane komiseři, členové našeho výboru si samozřejmě uvědomují, jak významné jsou politické komunitární nástroje při eh, boji proti terorismu eh, a to je v odpovědnosti mnoha komisařů a my skutečně vítáme veškeré úsilí, které je vynakládáno na to, aby se zastavil tento tok prostředků financujících terorismus, aby se nám podařilo zvýšit bezpečnost. Takže, pane komisaři, prosím, chopte se slova na takových 15 až 20 minut a budete-li s tím souhlasit, na základě kolegů. Potom bude následovat takzvaná metoda ping-pongu, to znamená, že kolegové vznesou otázky a vy budete mít příležitost odpovědět na ně. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, paní eh, Griesbeck, dámy poslankyně, paní poslanci. Já nejsem komisář, který by byl eh, jaksi pověřen bojem proti terorismu v první řadě, ale v rámci mého portfolia je celá řada aspektů související s financování terorismu a jak právě řekla Natali, já samozřejmě jsem velice rád přijal vaše pozvání. a jsem ochoten samozřejmě odpovídat na, naše na vaše otázky, které, eh, na témata, které budou spadat do mé kompetence. Před několika dny jeden španělský starožitník byl zadržen v Barceloně, tedy ve Španělsku, eh, eh, vzhledem k jeho předpokládanému účastu na účasti, jeho předpokládané účasti na pašování, mezinárodním pašování starožitností. A e, vyšetřování ukázalo, že tato díla byla ukradena v archeologických e, místech v Líbii, byly okradeny e, s teroristickou organizací islámského státu a specificky byly určeny na financování islámského terorismu. A to připomíná tu nezbytnost uvědomit si, že my musíme bojovat proti veškerým možným finančním zdrojům teroristů. Tyto zdroje známe, jsou četné. E, je to pašování starožitnosti jako takových, pašování drog, organizovaný zločin a Někdy je to propojeno, samozřejmě máme tady zcela průkazné propojení a potom také eh, daňové uniky a daňové podvody které slouží k financování terorismu a my musíme se snažit tedy omezovat ty příležitosti eh, pro teroristy, aby využívali tyto zdroje financování. A to je jedna z největších pák, která nám umožní bojovat úspěšně proti terorismu a zvyšovat bezpečnost na evropském území, abychom zamezili ty, těm strašlivým útokům, k těmž došlo. Komise se velice angažuje v tomto boji a já také se aktivně účastním. Od února 2016 jsme předložili akční plán, to byl francouzský návrh na předložení tohoto akčního plánu pro posílení boje proti financování terorismu. Jedním z pilířů tohoto akčního plánu bylo právě snížit zdroje příjmů teroristických organizacích. V tomto rámci z titulu komisaře odpovědného za Eh, daňové otázky a cla. Nedávno jsem předložil návrh posílit celní kontroly ve strategických oblastech. Také jsem zahájil iniciativy pro účinný boj proti fiskálním podvodům a to vám vysvětlím za chvilku. Komise předložila dva návrhy, to jedno se týká kulturních statků a e, to se týká zabránění tomu pašování produktů e, kulturních statků, protože e, tady se jedná prostě o ty vydrancované památky, které potom slouží k financování terorismu. A Potom budu také hovořit o kontrole kulturních statků. My jsme všichni byli šokováni prostě tím, jak eh, islámský stát ničel archeologické památky neocenitelné hodnoty. Eh, je to prostě kulturní dědictví lidstva, které bylo zničeno. A je rovněž šokující vědět, že určité, eh, určité artefakty byly nelegálně prodávány na evropském trhu proto, aby se financoval terorista. A jak už jsem vám řekl toho 30. září, eh, Ministerstvo vnitra eh, ve Španělsku rozetlo mezinárodní síť, eh, která právě se snažila prodávat umělecká díla a snažila se je tedy prodávat na evropském trhu. Já sám jsem se účastnil eh, zabavení zhruba před rokem, zabavení kulturních statků, eh, které jsme zadrželi na celnici na letišti eh, v Hoasi a tyto kulturní statky pravděpodobně procházely ze irácko-syrského regionu. Komise si uvědomuje tuto výzvu, je třeba, aby nebylo povoleno, aby kulturní statky a díla, která byla nelegálně získaná v zemích jejich původu mohly volně jaksi eh, být k dispozici na ku prodeji v rámci Evropské unie. To je skutečně zásadní kritérium naším a proto v roce 2017 v červenci komise schválila nařízení, tedy návrh nařízení týkající se výzvy eh, celních, eh, pardon, týkající se toho, aby celní orgány posíly své kontroly, co se týče nejohroženějších kulturních eh, děl pro určitý počet tzv. citlivých kulturních statků dovozci musí mít také záruku, eh, aby prokázali vystopovatelnost tohoto kulturního díla, aby prokázali, že to bylo získáno legálním způsobem. Eh, tento E, návrh je výsledkem e, povědomí, které bylo získáno na mezinárodní úrovni a které reprezentuje právě to riziko týkající se pašování uměleckých objektů. A vidíme, kolik, jak prostě e, celá řada archeologických míst zničená Daešem sloužila potom k tomu, tedy některá díla, která byla tam získána k prodeji na evropském trhu a proti tomu je třeba bojovat. Já a tento návrh je teď v diskusi na radě a také v příslušných výborech INTA a inko v parlamentu. Já počítám eh, se spoluprací všech spolulegislativců, aby se nám podařilo eh, urychlit práci na tom, eh, abychom to zvládli do června 2019, do tedy voleb, do evropských voleb. Nerad bych, aby se tady komplikovaly záležitosti. No, Samozřejmě eh, někdy dochází ke zbožnění ve všech institucích. A teď eh, je třeba také posílit pravidla týkající se vstupu a výstupu hot, peněz v hotovosti na eh, hranicích Evropské unie. Organizace, zločinecké organizace a teroristické organizace nalezly prostředky, jak obcházet stávající pravidla týkající se kontroly pohybu hotovosti. Buď používají poštu nebo určité zboží, které prezentuje hodnotu hotovostní, například předplacené karty, které ještě nebyly pokryty současným nařízením. Například v roce 2015 opět na letišti Roasy, francouzském letiště, byl na hotovost nedeklarovaná, stejně tak jako poštovní zásilky, které dohromady eh, byly v hodnotě 9,2 milionu eur my jsme navrhli pozměnit stávající nařízení, aby se posílily kontroly na zboží přesahující hodnotu 10 tisíc a nebo na hotovost přesahující 10 tisíc v balíčcích a v nákladech. A je třeba vytvořit zjednodušené mechanismy pro mezinárodní výměnu informací a také spolupráci jednotlivých vnitrostátních celních zpráv a také e, v určitých případech, kdy je možné umožnit kompetentním orgánům jednat i v případě částek nižších než 10 tisíc eur, jakmile tady je podezření, že tato částka je nějakým způsobem provázána se zločinnou aktivitou tento návrh v současné době se nachází v třístrém jednání mezi parlamentním výbory Ekona Libe a očekávám, že kolegislativci naleznou brzy nějakou dohodu. Jsem tady optimistou. V širších perspektivě momentálně komise pracuje na zlepšení kapacity pro odhalování rizik ze strany celních orgánů. Připravujeme takovou širší metodu elektronického systému kontroly dovozu, proto abychom posílili bezpečnost zboží, abychom dokázali odhalit nezákonný obchod s výbušninami, drogami, střelnými zbraněmi a také nezákonný obchod e, různého typu, jako například padělání či obchod s cigaretami. Chceme tedy posílit systém kontroly dovozu a budeme mít nová opatření celního kodexu. To jsou klíčové etapy proto, abychom celníkům dovolili lepším způsobem bojovat proti přeshraniční finančním rizikům. To si vyžaduje samozřejmě financování. Tady děkuji panu Ettingerovi za jeho podporu a také parlamentu. Týká se to samozřejmě víceletého finančního rámce, který bude zásadní pro to, abychom mohli celníkům dát k eh, eh, dispozici eh, ambiciozní prostředky. Oni potřebují určitou podporu co se týče eh, nad tedy s eh, nelegální obchod, je tady nelegální obchod s kulturními schadky a také daňové úniky a podvody, které jsou rovněž zdrojem financování pro teroristické sítě. A tady máme usnesení z 1. března, kterým eh, se týká jaksi odstřihnutím zdroje přímo pro džihadisty. To je vaše usnesení usnesení vašeho parlamentu. Dále já jsem zareagoval, vyzval jsem členské státy, aby se stavili první ruský seznam daňových rájů, to se tedy týká nespolupracujících jurisdikcích a tento seznam byl nakonec přijat ministry financí v prosinci 2017. Dále mnoho zemí se od té doby v reakci na ten seznam zavázalo zreformovat své daňové systémy. Můžeme pozorně sledovat, jak pobíhá, probíhá realizace těchto závazku. My tedy chceme, aby ty země měly řádnou daňovou zprávu, abychom se vyhnuli eh, škodlivým daňovým praktikám, eh, které se provozují ve velkém stylu. Eh, tento nový seznam doplňuje seznam třetích zemí, kde je velké riziko praní pinavých peněz a financování terorismu. To je vlastně škoplenci mé kolegyně paní Jourové. Ovšem nemusíme se odebírat nutně do daných rájů, abychom odhalovali přípravy daňových podvodů. My, Evropané, také máme tyto problémy. U nás na našem území máme například důkazy, že zločinecké a teroristické organizace se financují z daňových podvodů, ke kterým dochází přímo na našem evropském území. Já jsem byl velice otřesen, když jsem viděl dva dokumenty novinářů z Dánska a z Holandska, které ukázaly, jak vlastně teroristé používají podvody z DPH proto, aby mohli, ale tam se jedná o to přehraniční DPH, aby mohli financovat své teroristické aktivity. Musíme si uvědomit, že celý objem veškerých podvodů z DPH to je 50 milionů eur, to je obrovská částka. Já bych vám poradil, pokud dovolíte, abyste schalédli tyto dokumenty obou novinářů, které mohu vám dát k dispozici. Je to velice zajímavé, velmi poučné. Eh, v říjnu loňského roku jsem také navrhl komplexní přepracování systému současného DPH v Evropské unii, které se bude týkat jak vnitrostátních, tak přeshraničních operací. Zejména se chceme vyhnout těm takzvaným karuselovým podvodům a pokud se nám to podaří, tak snížíme předhraniční podvody až o 80%. Tento balíček, který jsem nabil, se momentálně probírá na radě a pokud to projde, tak i hned dáme orgánům členským státům nové prostředky pro boj proti přeshraničním podvodům z TVA a také posílil jejich spolupráci, spolupráci orgánů, které se vědomí boje proti denním podvodům a organizovanému zločinu. Já tedy doufám, že se nám podaří ještě policit, posílit spolupráci národních daních orgánů s Europolem, Olavem a také s úřadem EPO. Doufám, že tedy tato spolupráce bude přínosná a že také přispěje k boji proti financování terorismu. Je nezbytně nutné, abychom nyní měli skutečnou evropskou síť pro boj proti podvodům z EP, DPH, které financují organizovaný zločin a terorismu. Dobře víme, že terorismus je fenomén, které se vyvíjí v čase, čím dál tím více sofistikovaný. Dále zde máme praní peněz, daňové podvody. Terorismus má prostě různé zdroje financování a jak se chceme chránit. My bychom měli, a já budu skromný ve svých ambicích, my musíme alespoň zredukovat terorismu. Musíme neustále proti němu bojovat. A proto se velice věnujeme právě dáce financování terorismu, ale to je pouze část eh, té výzvy, kterou před sebou máme. Pak je tady ještě radikalizace. A taková obecná, spíš eh, osobní poznámka, samozřejmě komise se tomuto zásadnímu aspektu věnuje já eh, chci vám říci, že jsem ochoten eh, s vámi spolupracovat. Já i moje útvary jsme vám plně k dispozici při zpracovávání iniciativ, které jsem právě představil. A eh, i pokud byste měli dotazy k jakémukoliv tématu, které se týká mého portfolie, vždy vám rám odpovím. Děkuji, děkuji panu komisaři, děkuji ti, drahý Běre, za velice komplexní prezentaci, že tam eh, si zmiňovali určité úspěchy, eh, že jsi přinesl konkrétní příklady toho, co se udělalo a také to, jak je to vše propojeno, ty podvody z DPH a financování terorismu, činnost zločinných organizací, jak je to propojeno i s realizací atentátu. Myslím si, že jsme velice dobře a bedlivě poslouchali tvým informací, že tvé poselství prošlo, bude se to týká výboru IMCO, LIBE. Budeme mít schůzku s panem komisařem Ettingerem, která se právě bude týkat toho, aby se peníze dávaly tam, kde je to nejvíce na místě i když těch peněz není mnoho, ale bychom jde o to si přesně nastavit naše priority a samozřejmě bezpečnost tam patří. Do bezpečnosti se vyplatí investovat ani jinak. Nyní předám slovo kolegyni. Ana Gomez bude chtít položit otázku. Ještě možná taková malá poznámka. Pane komisaře, vy jste tady hovořil o těch kompetencích Šlo tady o založení eh, Úřadu Evropské veřejného žalobce, hovorili jste o spolupráci Bohužel zatím se to netýká všech členských států EU. Co vy si myslíte o rozšíření kompetencí eh, tohoto evropského veřejného žalobce, aby se to právě netýkalo pouze financí v Evropě, ale také boji proti podvodům z DBH a terorismu? Je to globální otázka, vy jste kolegium komisařům, já vím, každý má své portfolio, své kompetence, ale přesto eh, mělo by tady existovat nějaký horizontální pohled. Já nyní předám slovo Aně Gomez, která je koordinátorkou za skupinu SAD. Děkuji mnohokrát, pane komisaři, děkuji vám za vaše slova. Domnívám se, že než se tedy mm, dají peníze, tak jak řeklo předsednictví, je třeba ty peníze nejdřív vybrat. O to se jedná. Když o tom hovoříme, jede se především o ty, o ty peníze, které jdou e, zločineckým organizacím, včetně tedy teroristických No co se týče eh, pašování kulturních statků, chci se vás zeptat, zda se také zaobíráte Freeporty, čili eh, těmi přístavy, kde se neplatí daně. Ve Švýcarsku jich je asi 10, v Lucembursku, v Dubaji, v Singapuru. Eh, my jsme navštívili free, několik Freeportů v Lucembursku a otázky, které jsme kladli, nebyly vždycky zodpovězeny a rozhodně nebyly odpovězeny tak, aby nás uspokojili, zejména co se týkalo tedy celní kontroly eh, v případě kradeného kultu, kradených kulturních statků, které jsou prostě někde skladovány, než potom eh, vstoupí na území Evropské unie. A co se týče Eh, toho kolo té karuselové daně a zneužívání DPA. Eh, vím, že eh, ten karusel způsobuje zhruba 50 miliard, tak jak ty jsi řekl, v rámci tedy zločineckých organizací. A to je tedy naprosto skandální, že členské státy nic neučinili. Váš návrh existuje již několik let a domnívám se, že vy jste dával ten příklad toho dánského holandského novináře, to je minimálně půl roku či rok, ale naše vlády pořád říkají, že bojují proti terorismu a přitom vůbec nic nedělají. A když je předložen tedy návrh ze strany Evropské komise a státy nic nedělají, no to mi přijde tedy opravdu mimořádné a pro, jaksi nehorázné. Které jsou ty zdrženlivé členské státy, které stále ještě prostě nechtějí, aby uh, Eh, tato opatření byla realizována. No jste trošku přivedla zřejmě do rozpaku pana komisaře. Paní předsedkyně, já samozřejmě eh, s uspokojením vítám vytvoření toho mm, evropského veřejného žalobce, který bude mít kompetenci Eh, vyšetřování, eh, zejména i v případě přeshraničních podvodů nad rámec výše 10 tisíc eur. A eh, to se týká iniciativy v oblasti těch srovnatelných akcí a že se tady posílí spolupráce mezi justičními orgány, abychom nalezli dobrý jaksi lepší způsob boje proti těm nejvýznamnějším hrozbám týkající se daňových podvodů. To jde v dobrém, eh, do dobré, to se obírá dobrým směrem, protože je třeba chránit evropské občany. Eh, protože eh, také ten evropský žalobce by mohl bojovat proti těm pr- přes hraničním podvodům v rámci příslušných evropských předpisů. A, e, a komise předloží příslušné sdělení e, v září 2018, e, kde budeme předkládat návrhy působení toho evropského žalobce od roku 2018 do roku 2020 a je třeba ovšem, aby k tomuto souhlasu došlo jak se jednomyslně. Tedy, jak už jsem řekl, sdělení září 2018 a 2020 by to mělo být jaksi, by to mělo vstoupit v platnost. ale samozřejmě třeba, aby o tom jednotlivé členské státy ještě mezi sebou or diskutovali ministři financí, diskutuje o tom německý ministr financí. A to je situace, kterou ještě chceme proskoumat a vyhodnotit. My jsme vypracovali dotazník, který pošleme členským členským státům týkající se možných podvodů na těch, v těch free portech, čili těch svobodných přístavech. Také DG, generální ředitelství Just, je zapojeno do toho při zkoumání jiných eh, způsobů eh, nebo jiných druhů zločinu eh, potírající a ta, no, tam se jedná o boje proti špi, praní špinavých peněz. Komise v současné době tedy hm, bude zkoumat jaké doplňující akce by mohly být prováděny. Komise se rovněž účastní s příslušnými stranami práci na schvalování dvou eh, dokumentů týkající se hlavních směrů pro nelegální prodej. A měl by tady být také vypracován nějaký etický kodex první schůze pro zahájení práce na návrhu a opravě těchto dvou návrhů bylo již v roce v září 2017 a došlo a nyní bude sorganizováno, tedy nyní budou sorganizovány další schůze budeme se snažit postupovat co nejrychleji, abychom vyhodnotili ten nejlepší postup. Děkuji mnohokrát za vaše upřesnění a teď dám slovo našim dvěma spoluspravodajkám. Nejprve dostane slovo Monika Holmajerová a potom Helga Stevens. Jenom panu komisaři bych rád řekla, že tady jsou dvě spoluspravodajky. slovo má Monika. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaře. Eh, srdečně děkuji, že jste mezi nás dneska zavítal. Eh, ani moje otázka nebude příjemnější než eh, otázka kolegyně Gomez. Eh, my jsme se totiž ve výboru Libe už mnohokrát zabývali tím, že podvody v oblasti DPH, stejně jako další typy praní špinavých peněz a ilegální obchodování v Evropské unii, že se proti tomu zde tedy dostatečně nebojuje. Mám k tomu dva údaje. Europol nám říká, že zhruba 5 promile eh, že pouze 5 promile nelegálních peněz, které se obchodují eh, v Evropě, se daří konfiskovat. To je ale skutečně zoufalá soma. 5 promile. To tedy znamená, že eh, de facto se tady ilegálně s penězi obchoduje běžně, volně. A druhá věc, eh, slyšení státních zástupců a soudců eh, k otázce praní špinavých peněz. Toto jsme tady měli a zjistili jsme, že 90% případů se vůbec nedostane před soud a eh, z těch zbývajících je vůbec nějakých 20-30%, které se řádně vyšetří. E, to je opět znepokojivé. Je tady obchodování nejenom s kulturními statky, ale také s zlatem, e, ropou, e, diamanty. Tady všude je prostor pro ilegální obchodování, čili tady bych o tom ráda věděla více. Za druhé, už tady nějakou dobu existuje nápad eh, založit eh, evropskou eh, organizaci tak, aby existovaly přímé abychom měli tedy přímé, přímé kontakty s národními finančními centrálami. Eh, čili mít nějakou evropskou, které by tedy fungovaly eh, s přímým kontaktem s těmi národními a eh, tady bohužel musíme říci, že de facto tato spolupráce je velice namáhavá a na poměrně nízké úrovni. No a třetí otázka. Tady také v oblasti výměny informací tak eh, tady jde de facto mm, o otázku evidence. Prostě o to, aby tedy ty instituce, které se eh, prostě jsou svědky těchto, organiz, těchto eh, transakcí, tak tady je třeba, aby informace od nich se dostávaly na příslušná místa daleko rychleji. To by také na pomohlo nebo je proti financování terorismu. Čili <clears throat> my tady skutečně eh, Dobře, takovéto kontroly jsou možná v pořádku eh, na úrovni běžných eh, klientů bank, běžných občanů, ale prostě v této oblasti, kde jde o miliardy, je třeba postupovat rychleji. Pan komisař? Předsedkyně Helga Stevens již zde není proto jsem jí slovo neudělila. Prosím, pane komisaře, ano, je to pravda, já jsem neodpověděl na otázku Ani Gomeš kompletním způsobem, to je pravda, určitě věci jsem tady zapomněl. Komise představila v listopadu 2017 návrh určitých nástrojů pro členské státy, proto abychom posílili možnost oznalení přeshraničních podvodů. A Eurofisk? To by byla taková včasné oznámení v oblasti DPH, to byly takové nové kompetence, to by byl takový nástroj digitální právě za, pro tento účel a boj proti finančním eh, podvodům, to je přesně ten důvod, proto proč komise navrhla, abychom měli posílenou spolupráci mezi Eurofiskem a orgány, které mají na evropské úrovni kompetenci bojovat proti uh, Eh, podvodům a organizovaného zločinu, to je OLAF a Europol, je to tedy náš návrh, momentálně se to diskutuje na radě, uvidíme, jak na to zareagují členské státy, ale tady jde spíš o to vědět, kdo tedy blokuje tu záležitost toho přezvenčního DPH. Na to jste se ptala, já tady nebudu vám dávat nějaké jména v tom duchu naming and shaming, ale ten návrh je velice jasný. Tam jde o to, aby ty přezraniční záležitosti, ty podbody byly předmětem stejného přístupu jako ty vnitrostátní, abychom se vyhli těm karuselovým podvodům, že tady někde nám to něco zmizí, jinde se to objeví, ten podnik, nebo to zboží, podle toho, kde, jak se vybírá DPH, takže to dává skutečné možnosti podvodu, pokud by tady ty, tyto možnosti nebyly, no tak bych už jsme neměli karuselové podvody a 80% to je realistické číslo, to není to, nepřeháním. 80% by se tady podařilo vyřešit. Proto já, e, e, mi to leží velice na srdci, Nechci tady nějaký mechanismus General Reverse Charge. To je podle mě mechanismus, který ničí jednotý trh. Není vhodné jít tímto způsobem. Některé země střední Evropy nejsou tohoto názoru. Eh, rádi by šli touto cestou, eh, my ne, je to momentálně na radě zablokováno. Nechci tady minimalizovat eh, tu politickou oběť, kterou to představuje, jít tímto směrem, ale parlament to podporuje, váš výbor to podporuje a vaše podpora je velice důležitá. A ještě otázka paní Holmejrové, ta se spíše týká spíše paní kolegyně, paní Jourové, než mě, ale můžu vám odpovědět, že komise velice přivítala politickou dohodu mezi parlamentem a radou o páté směrnici proti špinavý, praní špinavých peněz. Já tady mám odpovědnost v oblasti celní a fiskální. Musím říct, že tato dohoda je velice dobrá, proto aby dokázala právě jak si zastavit určité praktiky, které používají teroristické organizace. Jedná se také toho problému těch předplacených karet Tady je důležité, aby ty karty eh, byly identifikovatelné. Tam určitý strop asi 50 eur pro fyzické osoby, 500 eur pro podniky. V roce 2018 navrhneme novou směrnici, proto aby byl přístroj k centrálnímu rejstříku bankovních účtů tak, aby tento přístup měly i jiné orgány, policie, spravodajské služby. To jsou všechno opatření pro to, abychom zlepšili spolupráci mezi jednotkami finančního spravodajství a e, policejními službami. V dubnu také navrhneme balíček opatření pro zlepšení efektivity a efekt účinnosti finančního vyšetřování právě v oblasti terorismu. To jednak pokrývá ta směrnice, o které jsem hovořila, také pak jsou tady iniciativy pro zlepšení výměny informací mezi jednotlivými orgány, které jsou činné ve vymáhání zákona a v orgány finančního spravodajství, jak na národní, tak na přeshraniční úrovni. Děkuji. Helga Stevens se dostavila mezi nás, odběhla na hlasování na výboru Libe, hlasování skončilo, takže vám děkuji a máte slovo. Tak klopt. Hartelijk bedankt voor... Ano, ano, to je pravda. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, pane Moskovisi, jako spolu zpravodajka eh, musím navrhovat eh, konkrétní eh, matatelná opatření, která budou fungovat. Už několik let eh, máme, myslím od roku 2010, vyměňujeme finanční data s panými státy. No a tady to byl prostě systém, kdy tato data existovala, ale Evropská unie k tomu neměla vůbec žádný přístup. Čili Eh, my teď máme systém, nebo pracujeme na systému TFTS. A zdá se, že eh, v studii proveditelnosti bylo odhaleno mnoho překážek a také eh, náklady. Nicméně zájem trvá, čili jak by mohl takový systém fungovat v praxi? Jinak tedy národní analytické, finanční analytické útvary Eh, také mohou dostat za úkol eh, vytvořit nějakou síť eh, těchto útvarů, přičemž v tomto rámci, v této sítě by potom mohli si vyměňovat data Europolu. Samozřejmě, že ochrana těchto dat je potom poněkud ožehavější otázka. Čili Eh, co vlastně stojí v cestě této výměny dat a jak bychom mohli lépe v Evropě bojovat eh, proti eh, tedy těmto finančním transakcím. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji, paní poslankyně. To jsou otázky, kterým se velice pozorně věnujeme, dokonce i vášnivě. Věnujeme se návrhům vašeho výboru. Jistě chápete, že e, tady se to týká také kompetencí mých kolegů, ať už se to týká paní Jourové nebo pana Kinga a dokonce pana Dombrovskiseho. E, k čemu se mohu vyjádřit já je vytvoření Eh, vytvoření Evropské Financial Intelligence Unit. A to je velice mm, zajímavý nápad vytvoření takové mm, eh, skupiny pro finanční spravodajství, eh, protože boj mm, proti daňovým podvodům je společný. Čili týká se to eh, celní kontroly, eh, penězi, peněz a kontrol zboží. Já tady nevěřím, že eh, toto jsou ty vhodné nástroje, které by se měly, kterým by se tedy měly zabývat právě ty finanční analytické úvěry, útvary. Tady je třeba spíše horizontálního, horizontálnějšího eh, přístupu a to byste vy jako výbor mohli navrhnout. V kontextu eh, směrnice číslo 5 eh, proti praní špinavých peněz komise DG Just chce provést studii, aby se tedy zjistilo, nakolik je možno tedy takový ten finanční analytický útvar na evropské úrovni eh, opravdu vytvořit. No a já tady budu muset počkat, až kolegové toto dopracují a pak se o tom bude jednat na kolegiu. Děkuji mnohokrát, Ana Gomes. Ano, Evropský parlament to navrhl pro vyjednávání v rámci páté směrnice o praní špinavých peněz a byla to právě rada, kde se to zablokovalo. Ano, vy jste ale komisář eh, odpovědný za celnice, takže to spadá, drahý Pierre, do tvé kompetence. Eh, já eh, samozřejmě mám bojového ducha a samozřejmě sympatizuji jako mm, tedy za sebe s touto ideou, ale uh, Eh, doufejme, že komise se bude moci lépe prosadit i ve spolupráci s vaším výborem. Jistě je třeba, abychom spolupracovali, abychom byli ještě více přesvědčiví. Navrhuji mým kolegům tedy, aby pakliže si přejí a se ještě přihlásili, protože ještě máme několik minut. Ana Gomeš, ano, ta má vždycky nějaké připomínky či otázky. Co se domníváte, pane komisaři, v případě, že jsme občas konfrontováni s takovými případy, kde to jsou americké instance, které zasahují, eh, co se týče sankcí evropských finančních institucí, které jsou eh, implikovány do praní špinavých peněz a možná také do zločineckých aktivit. Měli jsme na Maltě nedávno případ, kdy jedna banka kde i my sami jsme se hodně ptali, jak majitel této banky mohl mít licenci operovat jako banka, tak byl ze strany USA obviněn eh, vzhledem k jeho aktivitám v Iránu. A máme tady případ Deutsche Bank a takové malé kyperské banky, která už byla tedy zavřena, BFBME, domnívám se. E, kde byly odhaleny naprosto jasné svazy, svazky v ob, nebo propojení v oblasti praní špinavých peněz a možná i terorismu. Jakým způsobem bychom mohli se zasadit o to, aby evropské kompetentní orgány byly efektivnější, účinnější? Myslíme, že to je přesně ta filozofie, kterou stílíme. Jde o to vytvořit posílit samotné evropské instituce prostřednictví vzájemné spolupráce, vytvořit eh, právní nástroje, které budou silnější. jak jsem vám tady představil tři. Jde také o to zajistit, abychom dali k dispozici dodatečné prostředky a právě je třeba se zaměřit také na spolupráci s Američany. Buďme jasní. Toto jsou témata, které se netýkají pouze Evropy. My si to tady chceme vyjadřit, eh, vyřešit v Evropě, ale to jsou řeši, jsou globální témata, které prostě musíme řešit pomocí vhodných nástrojů a samozřejmě se to týká spolupráce mezi různými státy a samozřejmě také mezi e, informačními službami. Děkuji. Monika Holmajerová má možnost položit další otázku. Tak eh, já eh, jsem tady hovořila o zlatu, eh, diamantech a dalších, to možná na to zapomnělo v odpovědích. A druhá věc, ne, nevím, jestli tedy v těch finančních krizích, s nimiž jste ve styku, jestli jste už hovořili také o miliardách, které vlastní velice bohaté osoby Eh, islamistického smýšlení eh, z Kataru, eh, Saudské Arábie a tak dále a eventuálně jejich využívání islamistickými organizacemi zde, přičemž všechno balancuje jaksi na hraně zákonnosti. Čili existují debaty, ve kterých se debatuje o těchto formách miliard a které Eh, buď jsou tedy eh, v Evropské unii, nebo se sem dostávají přes Balkán, čili to financování eh, islámských proudů na Balkánu vidíme, že se poměrně rozmáhá třeba v Bosně. Čili pokud se tím zabýváte, jaká opatření byste navrhli? Neuniklo mi, že jsem plně neodpověděl na váš dotaz. Samozřejmě nebylo to kvůli amnézii, nestratil jsem paměť, ale protože nejsem prostě kompetentní v této vědě. Já jsem vám to již vysvětloval, no to inkompetence, ale já prostě to nespadá do, do mého portfolia, o to jde. A jsou to záležitosti, na které já můžu mít svůj vlastní obecní názor, ale nemohu vám to nějak plně osvětlit. I když samozřejmě jsou to velice vhodné dotazy. To naprosto nepochybuji. Předsedkyně, děkuji mnohokrát, pane komisaři. Domnívám se veškeré otázky, které předložili mý kolegové, byly zajímavé. Já mám pocit, že tady postup je. Je zde jistý pokrok, mám určitý Eh, určité portfolio nástrojů, které se realizují, které eh, pomohou eh, pronásledovat ty, kteří se dopouští podvodů a tak to tedy lépe sledovat financování atentátů či mu zabraňovat. Je to určitý soubor nástrojů, které byly vytvořeny, to vidíme. Možná, a je třeba si uvědomit, že to je vše velice technické, Eh, zejména vaše portfolio, velice technické. Ale a je to výzva. Možná byste se mohl snažit vysvětlit našim občanům, jaké jsou ty konkrétní úkoly, které zůstávají. Jak tedy konkrétně pracujete vy a vaši kolegové, ale zejména vy v rámci vašeho portfolia. Jak byste to vysvětlil občanům, jak postupujete a určitě postupujete odhadleně, efektivně a účinně. Já vám chci poděkovat, že jste přijal naše pozvání a určitě veškeří vaše kolegové ve sboru komisařů půjdou tím stejným směrem, abyste dosáhli pokroku. Ano, já bych možná takovou doplňující poznámku. Já sám jsem byl členem tohoto parlamentu a beru ho velice vážně protože se domnívám, že parlamentní práce není nějaká akademická práce, nejedná se tady nějakou o zdvořilou výměnu názoru, ale že má skutečný politický dopad. A abych odpověděl na vaši otázku. Samozřejmě je tady jde opět o ty kompetence, co je v mém portfoliu, já vám mohu vysvětlit, co dělám já. Samozřejmě mohu předat vaše politické poselství, neboť eh, vaše zpráva bude mít politický dopad, o tom nepochybuji. Navrhuji jsem tři projekty, já v ně velice věřím. To jsou inovátorské projekty, já v to také věřím. Budu to eh, odhodlaně sledovat a já doufám, že budou zrealizovány. Vy jste sálním výborem Evropského parlamentu a proto se také domníváme, že je tady poselství, které bych chtěl adresovat vašim vlastním kolegům, že jde o to, že minulá doba je ztracená doba, že jsme nevyužili. Já jsem předložil ty tři návrhy a veškerý čas, který tedy byl odplynul, je ztracený. Ty, ten jeden návrh je velmi komplexní, ty dva zbývající jsou velice jednoduché. Například návrh, který se týká kulturních statků. Já se tady ztrácím v jistých záhybech a vůbec nechápu, jak k tomu dochází. Já si myslím, že to byl velice jasný návrh, který by bylo skutečně vhodné to celé urychlit, rozhodnout se. E, a ještě jednou říkám, já vám děkuji za to, co jste učinili a prosím vám, s, sdělujte to ostatním kolegům. Já nevím, který výbor je příslušným výborem, o to nejde. Jde o to si rozmyslet, jak bychom tedy mohli dokončit ten návrh, který podle mě je skutečně dobře vyvážený, jednoduchý, dobře připravený, nemusí se na něm pracovat dále. Já bych byl rád, kdybychom postupovali rychle. Buďme jednodušší, postupujme jednoduše, rychlým způsobem, aby občané věděli, že naše práce přenáší výsledky předsedkyně. Děkuji mnohokrát. Eh, další schůze výboru se bude konat 23. a 24. dubna. Děkuji vám všem za spolupráci a děkuji samozřejmě také i našim, eh, našim týmům spolupracovníků, kteří nás podpoří.